collègues, je vous propose de prendre... abyste, navrhuji, abyste se posadili. Omlouvám se za desetiminutové spoždění, se kterým začneme naši práci. A takže přijetí programu, tak k tomu vám chci e, naznačit tři změny. Bod 19, e, eh, tedy hlasování o dohodě s radou o volném pohybu pracovníků. Zpráva paní Bauer. Takže eh, mm, bude po eh, hlasování paní Jazlověcké, tedy po bodě 22. Bod 21, ten se týká hlasování o zprávě paní McIntyre o mm, vytvoření vstřícného prostředí pro podniky. To se odsouvá na další schůzi, na mimořádné zasedání našeho výboru 3. února ve Štrasburku. A nakonec bod 23 výměna názorů o e, několikaletém finančním rámci, tak tento bod mm, v podstatě se stane bodem mm, přeskumu e, stanoviska, protože rozpočtový výbor připravil zprávu z vlastní iniciativy a takže my jsme k tomu připravili návrh stanoviska to zpráva z vlastní iniciativy tedy a mm, rozpočtového výboru. Takže pokud souhlasíte, tak tento program považujeme za odsouhlasený. Bod dva sdělení předsedkyně jsou dvě. A takže pokud jde o 12. E, 13. února zasedání výboru EMPL, tak vám hned chci říci, že začneme v 15 hodin 12. a e, tedy a do poledne 12. února tedy se ruší, začneme až odpoledne. A teď pokud jde o nevyužité tlumočení, chci vám říct, že během zasedání pracovní skupiny de la commission výboru ECON o evropském semestru tak tlumočení španělštiny se nevyužilo, pan, poněvadž pan Gutierrez se nezúčastnil zasedání bez toho, aniž by předem o tom sekretariát informoval a tudíž to neumožnilo zrušit eh, kabinu a potom tlumočení eh, francouzštiny do francouzštiny nemohlo být, o ně nemohlo být požádáno, protože pan Gutierrez si požádal výslovně o španělštinu, což um, eh, omezilo počet možných kabin. A třetí bod, jako vždycky, takže pokud jde o eh, webstream, tedy přenášení po internetu, tak zde samozřejmě všechno to můžete získat elektronicky přes e-meeting, tuto aplikaci, která se jmenuje e-meeting a potom přes internet také. Bod 3. Zde navrhuji přijetí, abychom přijali zápisy z našich schůzí ze 14. a 18. listopadu. Pokud nejsou námitky, tak do konce schůze, tak tento zápis nebo tyto zápisy budeme považovat za přijaté. A dostáváme se k bodu 4 programu. A zde je, jde o to, abychom hm, prodebatovali návrh stanoviska o zprávě z vlastní iniciativy výboru rozpočtové kontroly na téma nástroje na sledování účinnosti vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu pro starší pracovníky po zvláštní zprávě účetního dvora 25 lomeno 2012. A k tomuto bodu hned dám slovo naší zpravodajce, respektive navrhovatelce Danutě Mězlověcké, která nám eh, řekne, jak je to s těmi 31 pozměňovacími návrhy. Sedm předložila ona sama a na základě nich také vypracovala kompromisní návrhy, tak nám poreferuje. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Paní předsedničance. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že v příštím roku eh, dojde eh, k vážnějšímu tedy poklesu počtu obyvatel, kteří jsou aktivně ekonomičtí, eh, tak eh, bude třeba jednat. V současné době eh, již máme 117 operačních programů, z čehož 63 se týká právě starších osob. Nicméně, jak ukazuje zvláštní zpráva Evropského účetního dvora z roku 2012, ani členské země, ani Evropská komise nevědí přesně, kolik starších pracovníků využívalo možnosti podpory z evropských peněz, případně kolik prostředků bylo vyhrazeno, případně eh, kolik různých akcí eh, se uskutečnilo eh, takových, které by pomohly starším osobám najít práci nebo změnit kvalifikaci. Dnešní stanovisko obsahuje doporučení zemím Evropské unie i Evropské komise, jak upravit kontrolní a sledovací vyhodnocovací mechanismy. Eh, dostali jsme 31 pozměňovacích návrhů, z nichž jsme udělali sedm kompromisů a v těchto je pokryta většina předložených pozměňovacích návrhů z pera kolegů. Kompromis A se týká prvků, které eh, stěžují eh, prodloužený pobyt na trhu práce. My jsme k tomu přidali ještě větší konkurence a eh, překážky na pracovišti. Také Eh, by mělo být možno, aby si člověk sám rozhodl, jestli bude pracovat ještě po dosažení důchodového věku. Kompromisu B eh, upozorňujeme na eh, rozdíly v, mezi muži a ženami. U mužů je to 54% a u žen je to tedy méně, pokud se týče pracovní aktivitě Eh, starších lidí. Příčiny eh, nízké zaměstnanosti seniorů jsou mimo jiné nedostatečná kvalifikace, přístup ke starším lidem na pracovišti, případně slaďování soukromého pracovního života. V kompromisu C ještě poukazujeme na to, že výdaje na společný fond v letech 2007 až 2013 představovaly 8 rozpočtu a v této situaci je důležité zejména sledování efektivnosti jejich vynakládání. Kompromis D v odstavci 1 upozorňuje na to, že informace na téma programů financovaných eh, ve, s, v rámci Evropského sociálního fondu a příslušných výdajů mají být eh, zveřejňovány na všeobecně dostupných internetových stránkách a mm, s uvedením rozdělení na muže a ženy. V kompromis E v odstavci 4 pokud se týče informací toho, kolik pracovníků zlepšilo svoji kvalifikaci eh, díky prostředku z ESF. Eh, taky žádáme, aby se uváděly počty seniorů, které se účastní kurzu, najdou práci nebo se rekva, rekvalifikovali opět s rozdělením na pohlaví. V kompromisu F odstavec 5 poukazujeme na význam programů eh, eh, financovaný z ESF a zejména toho, aby se na základě dosávaných výsledků vyhodnocovala jejich budoucnost. Kompromis K se týká odstavce 7 a zde se poukazuje na význam neustálého monitorování politiky pro seniory na tedy s ohledem na téma aktivního stárnutí. Chtěla bych poděkovat za konstruktivní spolupráci všem spolupracovníkům, všem kolegům a doufám, že podpoříte naše navrhované kompromisní návrhy. Děkuji. Um, ehm, film. Děkuji, Felbaňo. A kdo ještě by si přál vystoupit? Elizabeth Monchartier a to je vše, takže Filip Peňo. Uh, Budu velice stručný, protože zpravodalka velice efektivně zpracovala tuto agendu a my jako ALDE podporujeme všechny kompromisní návrhy a vlastně většinu pozměňovacích návrhů, o které se opírají kompromisy. Nepodporujeme 25 a 31 Eh, eh, podpoříme, pokud bude, mm, pokud bude přijat ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Děkuji. Děkuji. Elizabeth Šartě. Velmi rychle, paní předsedkyně, chci poděkovat naší zpravodajce za její práci, protože všechny body, které tady byly uvedeny, byly Eh, změny z hlediska naší práce roku 2014-2020 a to jsou body, které se snažíme zlepšit do budoucna. Takže děkuji za to, že byla podpořena naše práce ohledně sociálního fondu. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Není tomu tak? Takže bude hovořit naše zpravodajka na závěr. Děkuji paní předsedající. Děkuji paní předsedající, děkuji vám za podporu. Děkuji a panu Benovi bych chtěla říci, že v případě posměcího návrhu 31 musíme poukázat na to, že analýzy o trhu práce je třeba vytvářet na národní úrovni a to je proto, že neexistuje evropská úroveň evropské jednotné právo. A jedině tedy tím tou národní cestou je možné se dopracovat k závažným informacím. Čili aby skutečně prosila, aby tedy 31. Eh, přijala také skupina ALDE. Děkuji vám. Euh, Dobře, takže budeme hlasovat 23. Eh, ledna, což je zítra, pokud se nepletu. Takže eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu to bude moci zohlednit během svého hlasování 18. února. Takže to jsme dokončili, tento bod je dokončen a dostáváme se k bodu 5. A sice budeme se zabývat pozměňovacími kompromisními návrhy. Nevím přesně, kolik jich je. Pane, pan Gutierrez Prieto tady není, poprvé tu není. Paní McIntyre, ta tady je. Nebylo by dobré, aby mi někdo pak vyčítal, že jsme upřednostnili zprávu paní McIntyre, i když tu byl e, zpravodaj Stínový. Tam se koordinátoru. Můžu nyní přistoupit na zprávu paní McIntyre, protože tady nejsou všichni stínoví zpravodajové. S výjimkou tedy pana Debakera, ten tady je, dobře. Takže to uděláme. A dostáváme se tím pádem k bodu 6. Ale chtěla bych požádat asistenty, aby eh, případně zorganizovali přítomnost příslušných poslanců, tak abychom nemuseli měnit eh, program i z hlediska tlumočníků. Bod 6. Ten se týká 42 kompromisů ohledně zprávy paní McIntyre. Předtím, než jí předám slovo, tak bych chtěla uvést, že tady existují určité potíže kolem této zprávy. A sice týká se to toho, jak EU by mělo vytvářet Vstřícné prostředí pro podniky a podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst. Je to zpráva z iniciativy. Diskutovalo se o ní a bylo o ní rozhodnuto za souhlasu koordinátorů po e, trojím zkoumání cíle v této zprávy. A to z toho důvodu, že IMCO zpracovalo zprávu z vlastní iniciativy, která měla podobnou povahu. My jsme museli třikrát vystoupit a diskutovat s koordinátory ohledně názvu zprávy, tak, aby bylo možné zaměřit přesně záměry IMCO v této oblasti. Nicméně, původní zpráva paní zpravodajky z hlediska mojí analýzy této zprávy, ne z hlediska mojí analýzy, ale z hlediska analýzy sekretariátu výboru, tato zpráva obsahovala mnoho mm, odstavců, které nespadaly do emplua. Takže jsme na to upozornili zpravodajku. Upozornili jsme na to, že e, tyto odstavce se musí změnit, aby byly přípustné Místo toho, aby hned jsme eh, označili tyto odstavce jako nepřípustné. Takže to vedlo k velkým potížím i z hlediska pozměňovacích návrhů kolegů, včetně těch návrhů, které chtěli zrušit část těch původních odstavců paní zpravodajky a tím, že se zrušila určitá část těchto odstavců, tak se tím také vlastně zrušila kompetence emplua v tom původním zdění. Pan Kreutzmann mě obvinil, že jsem rozhodovala o přípustnosti těchto pozměňovacích názorů a to podujatě. Já neakceptuji tuto kritiku a to z těch důvodů, které jsem právě připomněla. A znovu upřesňuji, že jsem, že jsem to nebyla já, kdo takto rozhodovala. Já jsem se podřídila stanovisku které mi bylo striktně předáno ze strany sekretariátu. A podle mého názoru sekretariát tohoto výboru nemůže být obviněn politi- z politické podujatosti. Je to problém příslušnosti kompetence. Není to problém politického hodnocení. Doufám, že na tomto základě můžeme mít užitočnou diskusi ohledně zprávy paní McIntyre. Já chápu že v rámci vyjednávacího týmu a během vypracovávání kompromisu tam stále přetrvává mnoho problémů a proto na zahájení našeho jednání jsem uvedla, že nebudeme moci hlasovat zítra o této zprávě. Já plně důvěřuji naší zpravodajce proto, aby opět e, jsme mohli srovnat tyto záležitosti v klidu v rámci našeho výboru, abychom mohli mít užitečnou diskusi při e, dodržování naší kompetence. Protože nechci ostatním výborům způsobovat to, co nechci, aby způsobovali nám. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Thank you very much, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající. Dovolte, aby začala poděkováním kolegům za práci, kterou odvedli na tomto tématu. A jsem, myslím, eh, velice ráda, že sekretariát se rozhodlo odložení hlasování na únor místo zítřka. To nám umožní eh, více času na další debaty. Jak víte, měli jsme 276 pozměvacích návrhů, které byly podány k této zprávě a podařilo se nám eh, se je skondenzovat do zhruba čtyř desítek kompromisů, ale eh, ty obsahovaly celkem 147 pozměňovacích návrhů. Já jsem velice eh, vděčná kolegům, kteří pozitivně zareagovali na toto úsilí. Domnívám se, že dohoda na kompromisech bude dosažena, ale ještě zbývá odvést řadu práce. Mnozí kolegové eh, ode mě žádají další změny a já samozřejmě velmi ráda jejich nové návrhy zapracuji, eh, pak vám je zase rozešlu. A také budeme brát v úvahu veškeré připomínky toho typu, že jsme možná mimo okruh našich vlastních kompetencí. Existují pouze dva kompromisy, kde jsme se nezhodli. To je DD, který bude eh, škrtnut a bude se místo něho eh, hlasovat o původních pozdňovacích návrzích a druhý je Z, kde jsme se také nedohodli. Kromě těch dvou ovšem, myslím, tady nejsou výrazné překážky, takže já jsem se už eh, obracela na kolegy, aby mě potvrdili, že podpoří to kompromisy, ale teď, eh, když máme více času, tak eh, skutečně budu pracovat, využiju toho k tomu, budu pracovat na tom, aby se nás hodlo co nejvíce. už bylo řečeno, Eh, ITRE eh, využilo od eh, paragrafu 50 vůči této zprávě a oni mají tedy, je tady řada odstavců v exkluzivní kompetenci, takže ty se do té zprávy dostanou automaticky. Nicméně jsou tady další, které spadají do kompetence spíše ekonu a vzhledem k tomu, že ekon nepodává stanovisko. Domnívám se, že tyto odstavce by měly být považovány buď to za nepřípustné, nebo by se neměly hlasovat. My tady de facto eh, máme ještě řadu eh, věcí, které už v, jsou v ITRE obsaženy a spadají spíše do ekonu. Takže já doufám v podporu kolegů. Já bych eh, ráda poděkovala všem kolegům, zejména všem stínovým zpravodajům za příspěvky a já doufám, že se nám bude dařit i nadále eh, spolupracovat tak jako dosud. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, paní zpravodajko. Musím říct, že sdílím vaše hodnocení ohledně stanoviska ITRE. Eh, oni sami nevždy dodržovali to, co spadalo do jejich kompetence je, díká se to ekonu také. Eh, I když jsem se tady spletla, tak eh, je to pravda, že ten výbor udělal mm, zprávu, který, která byla velice eh, podobná. Já jsem se spletla, před chvílí jsem hovořila IMKO, to jsem to popletla tedy, říká paní předsedkyně. Takže Filip Debaker má slovo. Thank thank you, you Madam Chair, and also to Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tvrdou práci naší zpravodajce. Eh, protože eh, my eh, vidíme pozitivně celou řadu kompromisů, udělala na tom dobrou velkou práci a řada našich pozdělacích návrhů, jak jsme viděli, byla reflektována. A Alde, dovolte pár poznámek za Alde. Kompromis E nejprve. Nyní je tam část, která byla doplněna do původního textu, která zní, nebo hovoří o udržitelných veřejných investicích. Je důležité, abychom to i propojili k veřejným, na veřejné zakázky, protože tady skutečně to je nástroj, který mají veřejné instituce, aby zapojili malé střední podniky do výběrových řízení a tak vytvořili podporovali vytváření pracovních míst, takže to se musí vzít do úvahy. Kompromis QSD eh, jsme dali přednost původnímu znění, to jsou ty daňové pobídky a já nevím, já myslím, že to je v kompetenci snad našeho výboru, to byla pro nás důležitá část věty. A P. Zde bychom chtěli, aby slova informační centra a tak dále, aby to bylo vypuštěno z textu, je to matoucí a Nyní je zde alternativní možnost, buď one-stop shop, jednotné správní místo a potom některá ta regionální informační centra zde. Musí to být i v souladu s Europe eh, Enterprise Network. MM kompromis. MM zde bychom měli být genderově neutrální, samozřejmě to, ta rovnováha je důležitá pro obě pohlaví, takže to tam by mělo ref, být reflektováno. Doufám, že mm, i budete schopna zakomponovat některé naše připomínky. Ono to bylo takové matoucí, protože jsme dostali mm, e-mail o mm, přípustnosti, respektive nepřípustnosti některých našich pozměňovacích návrhů a potom se to třeba e, nedostalo do těch e, kompromisů. Některé Mm, je třeba ještě i diskutovat se sekretariátem, zdali některé ty naše pozměňovací návrhy, které byly považovány za nepřijatelné, zdali ještě by nebylo možné je nějak vyřešit. V každém případě eh, kolegové a já se těšíme na dobrou spolupráci, tak jak jsme ji do posud měli. Děkuji. No, dobře. Takže dám slovo z Gutierrez Prieto. Děkuji mu za to, že nakonec našel náš sál. Litovali jsme, že tady nebyl ve chvíli, kdy mohl vystoupit jako zpravodaj podle programu. Ale předtím bych chtěla ještě navázat na to, co řekl Filip de Bacher. Pokud děláme věci, které nespadají do kompetence Emplu, tak se na mě nemůžete zlobit, když rozhodnu, že to eh, je nepřípustné a přitom jsem to nerozhodla já. Pokud ta původní zpráva v určitém odstavci říká, eh, teď to je trošku nahodilé, co řeknu, říká, že evropské podniky jsou konkurenceschopnější. To není v kompetenci Emplua. A pokud proto, aby to bylo slučitelné s kompetencí emploa, zpravodajka změní svůj původní odstavec a napíše, je třeba, aby podniky byly konkurenceschopnější s s cílem vytvářet eh, pracovní příležitosti, pak musím vycházet z toho, že je to přípustné. A pokud posměňovací návrh, který se odstahoval k původnímu odstavci, tvrdil, že se mají vytvářet pracovní příležitosti, tak je nepřípustný, protože v podstatě Eh, opakuje to, co je v tom pozměněném odstavci. Je to trošku jezuitský přístup, nicméně já skutečně se chci držet té střední cesty, nejsem ani nalevo, ani napravo. Snažím se tedy eh, nepodujatě vykonávat eh, svoji funkci předsedkyně z hlediska tohoto důležitého tématu kde se hovoří o vytváření pracovních míst. A nyní bude hovořit eh, Sergio Gutierrez Prieto. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé se chci omluvit, eh, protože já jsem byl osobně indisponován a takže děkuji za flexibilní přístup ke změně programu. Chci poděkovat paní McIntyre za úsilí její, za kompromisy. Já myslím, že jsme vzešli ze zprávy, která se původně hodně vzdalovala, eh, nebo eh, tedy kde jsme se jako socialisté vzdalovali hodně, ale potom po první výměně názorů eh, jsme se snažili i reflektovat tedy ty názory, byly reflektovány názory mojí frakce. Nyní se nám daří, nebo se zdá, že se dohodneme a budeme moci bez problému odhlasovat většinu kompromisů. A i mm, ve výboru EMPL tento týden nás čeká hlasování a nám se ještě snad podaří objasnit některé kompromisy, které zatím vzdalují eh, nás od společné pozice, třeba kompromis T, tak zde my vidíme, že se tam zmiňuje ty nepřímé eh, pracovní náklady, které jsou důležité pro eh, zaměstnanost a myslím, myslíme, že bychom to mohli tedy nahradit něčím tedy globálnějším, třeba tedy eh, eh, aby eh, tedy váha těch přímých pracovních nákladů, personálních nákladů, říci, že ano, to je něco jako tedy další náklady, jako třeba na energie a podobně. Takže je třeba se snažit rozšířit tuto koncepci. A potom návrh 171 na konci textu. Dále bychom mohli asi mít problém, myslím, teď při hlasování o kompromisním návrhu A. Myslíme si, že bychom mohli v každém případě ho podpořit a pokud bychom nahradili poslední část odstavce, tak bychom mohli nahradit eh, návrh paní Cornelisen a, a mohli bychom tedy to vylepšit, pokud bychom toto zavedli a v každém případě bychom to mohli podpořit v tomto případě. A e, máme e, problém ještě s kompromisem C a tam, kde se hovoří o zaměstnanosti a o normách e, pro sociální zabezpečení, jaký to má dopad na podniky. Myslíme si, že zde bychom našli lepší znění a zpravodajka zde vyvinula velké úsilí a snažila se zohlednit veškeré eh, ty názory a objasnit tento aspekt, který se tedy se, před, aby z toho nevyplynul takový dojem, že snad ty pracovně právní předpisy a sociální zabezpečení jsou negativní, mají negativní dopad. A potom máme pro, problém se návrhem FF, tam se hovoří o postingu, o vysílání pracovníků a myslíme si, že také zde tady my v příštích dnech navrhneme eh, změnu, malou změnu textu, abychom mohli Eh, akceptovat kompromis. A jinak chci poděkovat zpravodajce za úsilí a děkuji i mm, opravdu hodně, protože zde vidím dobrou vůli se dohodnout. Děkuji. Děkuji vám. Další přihlášky do debaty momentálně nemáme, ale možná komise by se chtěla vyjádřit. Ano, tak prosím. Eh, ano, eh, komise vítá tuto iniciativní zprávy, eh, které zdůrazňuje důležitost příznivého prostředí pro podniky a zejména ty začínající. Je to současně důležitá složka průmyslové politiky EU. Pro vaši informaci k průmyslové politice komise dnes přijala nové sdělení, které chce říci hlavně to, že Evropa potřebuje položit základy pokrizového růstu a modernizace a takto přispět k renesanci a obnovení konkurenceschopnosti Evropy. Tak, jak jsme říkali v předchozích sděleních z let 2010 až 2012, budeme se skutečně snažit, aby, politická, aby průmyslová politika přispěla ke změně situace. Ano, děkuji. Teď můžeme dát slovo ještě zpravodajce Eh, zatím tady eh, vás všichni chváli. Eh, chcete, chcete možná něco říct, paní McIntyre? Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že se nám zde dostává této podpory. Je to velmi pozitivní zkušenost pro mě jako zpravodajku. Především k panu Depákovi já vás naprosto podporuji ve vašem názoru na důležitost veřejných zakázek a velice ráda to tady eh, zapíšu, zapracuji. Pokud se týče eh, pobídek, eh, já myslím, že to už bude horší, poněvadž tady se dostáváme na teritorium výboru EKON. To jsou takové záležitosti. Ano, samozřejmě podnikavost, ano, a jinak pokud se týče tady toho, té rovnováhy, Eh, mezi soukromým a pracovním životem, to samozřejmě můžeme zapracovat taky. Pan Predo, eh, my jsme z kompromisu T už eh, škrtli to slovo pracovní, pracovní náklady nebo náklady práce. Hovoříme pouze o nepřímých nákladech. Čili to se snad zhodneme. Určitě se vrátím tedy k kompromisu A a také k CC a FF. -ku. Jsem velice rád, a eh, že jsme odložili eh, to hlasování a já si opravdu myslím, že eh, budeme schopni dopracovat do stádia, které bude podpořeno velkou většinou a zdá se, že také komise se tvoř, tváří velice pozitivně. Děkuji vám. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, die kleinen mittelständischen Unternehmen haben Ano, děkuji. Myslím, že malé a střední podniky se zaslouží, abychom se tady zasadili o jejich zájmy. Takže zítra nebudeme hlasovat, eh, pokud si vám unikla tato informace, nýbrž až 3. února. Takže dochází k zbližování názoru. Takže a po bodu číslo 6 se vracíme o jeden eh, bod zpět S Sergio Tels Pieto, eh, představení zprávy a poté debata a paní kolegyně Runcoli ještě budou muset žel chvíli počkat. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně chci poděkovat za prvé eh, všem eh, stínovým zpravodajům za to, že jsme se dohodli na této zprávě a priori to nebyl snadný úkol vzhledem k času, který jsme měli na eh, tuto prioritní zprávu, o které se eh, musí hlasovat na únorové plenárce, protože se to týká semestru, což znamenalo, že jsme museli pracovat rychle a snažit se o dohodu na návrzích. A chci i eh, tedy poděkovat za vstřícnost. Vzešli jsme z odlišných pozic výchozích a e, to naším cílem bylo připravit zprávu, která vyšle silný signál za výbor EMPL, aby byla užitečná potom pro pozici Evropského parlamentu a pro jednání s radou a s komisí a také, aby tato zpráva doplnila zprávu, e, na které pracuje výbor ECON. Já myslím, že tady se blížíme k tomu, že se to daří, podaří nakonec, blížíme se k výsledku. A já jsem to již několikrát opakoval, že hledání eh, doplňkové zprávy k tomu, co připravuje pan Debaker za výbor Ekon, to neznamená, že by to byla zpráva nebo stanovisko nějaké vedlejší. Ne, my víme, že situace v zaměstnanosti a vůbec v sociální politice, že to je situace, která vůbec není žádoucí a která vůbec není tedy taková, jako bychom si přáli vzhledem k makroekonomickým ukazatelům a proto jsme pracovali na 33 kompromisech a je pravda, že v určitých okamžicích jsme se snažili tedy to urychlit tu práci, abychom to mohli zítra odhlasovat, ale v podstatě jsme se dohodli. Máme především ale větší problémy s tou částí nebo s tou přílohou. A zde bych chtěl to říci jasně. My jsme o tom již několikrát mluvili zde ve výboru. My jsme vzešli ze společného postoje, většinového konsensuálního postoje již eh, dříve, když jsme předtím pracovali na semestru, tak jsme řekli ano, teď máme spolurozhodovací eh, eh, pravomoc a chceme tedy, aby ty přílohy byly součástí zprávy a s tím žádný problém nebyl. A nyní tedy jsme vzešli z původní pozice pana Bakera a, i, a to, že se údajně on řekl, že se vlastně vypustí celá příloha a e, i liberálové e, souhlasí s tímto postojem, i EPP sice má určité pochybnosti také ohledně nutnosti, e, o tom jsme hovořili dnes, ohledně nutnosti tam mít ty přílohy či nikoliv. Já si myslím, že tady to by byl krok zpět. Bylo by to nepochopitelné, nepochopitelný krok v tomto procesu demokratické legitimity, kdybychom zrušili přílohy a EPP a ALDE většinově, jak to vypadá, tak si to přejí. To bychom si protiřečili vlastně v našich frakcích, protože nám šlo o to prosazovat, podporovat více tu demokratickou legitimitu a toto vlastně by byl krok zpět. Byl by to ústupek z této pozice. A já tedy jako zpravodaj nebo navrhovatel, tak já nechápu, kde se vzaly tyto pochybnosti a myšlenky. A proto bych chtěl apelovat na liberály a na ty z EPP, aby si to přehodnotili a promysleli důsledky a promysleli, jaký politický signál chceme vyslat, vyslat radě, protože toto by znamenalo krok zpět. Nic více jenom ještě chci poděkovat za vstřícnost všem zpravodajům mm, v rámci vyjednávání a určitě se nám podaří se zítra konsensuálně většinově dohodnout. Děkuji. Děkuji. pan Ory, který požádal o slovo, ale předtím bych se k tomu chtěla ještě vyjádřit z institucionálního hlediska. Abych se vrátit k této otázce ta diskuse v demokracii spočívá v tom, že se snažíme definovat ekonomické směry. To je pilíř té veřejné politiky. A vedle toho, že tedy podporujeme eh, výkon těch státních funkcí, ale to není naše kompetence. Na evropské úrovni je to obtížná diskuse, protože jsme v oblasti, kde ta kompetence je hlavně na bedrech států. Když ten článek 121 smlouvy uvádí, že otázky hospodářské politiky by měly být eh, vnímány členskými státy jako otázky společného zájmu a pak eh, článek 145 uvádí s menším stupněm závaznosti podobné věci pro oblast politiky zaměstnanosti. Na základě těch hlavních směrů ekonomické politiky nebo hlavních směrů zaměstnanosti musíme vycházet z toho, co je napsáno ve smlouvě. Ve smlouvě se říká, že co se týče hlavních směrů zaměstnanosti, má parlament vyšší pravomoc, než je ta, která spočívá v kompetenci ekonu co se týče ekonomických směrů. Já jsem dříve byla předsedkyně ekonu a vždy jsem se snažila zajistit, aby tyto hlavní směry byly vnímány jako téměř legislativní do, dokumenty. spolupracovala jsem s panem Ory, který byl zpravodajem z hlediska těch hlavních směrů zaměstnanosti. My jsme spolupracovali a dotáhli jsme tuto záležitost úspěšně až do konce tak jsme se opírali o podporu belgického předsednictví a podařilo se nám ovlivnit vypracování těchto hlavních směrů. Vstup, elektrické, eh, vstup evropského semestru platnost změnil situaci a statut těchto dvou textů. To je diskuze, kterou jsme měli minulý týden. Minulý nebo předminulý týden. Když jsme měli výměnu názorů Eh, s předsedou MKO. My jsme dnes dopoledne dokončili druhý eh, parlamentní týden, který je vlastně jakousi meziparlamentní instancí, která se zabývá výsledky růstu za jeden rok. Jsme tedy v situaci, kdy požadavky všech těch parlamentů nejsou vyslyšeny radou. Ale já nedokážu pochopit, proč Evropský parlament ustupuje eh, v porovnání s postupy, které vytvořil. Proč se vzdává možnosti vykonávat eh, vlastně svoje pravomoci z hlediska ovlivňování ekonomických směrů. Proč se Evropský parlament vzdává možnosti prosazovat strategii vlivu nebo dokonce rozhodovat před rozhodnutím Evropské rady. Já vím, že to jsou eh, právní argumenty, které tvrdí, to není slučitelné se smlouvou a tak dále, ale pokud bychom dělali pouze věci, které jsou doslova uvedeny ve smlouvě, pak bychom toho moc neudělali a neměli bychom vůbec žádnou diskusi ohledně například přípustnosti těchto zpráv z vlastní iniciativy, protože bychom je ani nevypracovávali. Já se omlouvám za toto připomenutí, musím to prakticky udělat vždycky, když se zabýváme touto záležitostí, ale já se domnívám, že je to zásadní záležitost z hlediska kompetencí tohoto výboru, kompetencí tohoto parlamentu a z hlediska eh, správné interpretace eh, pravomocí tohoto parlamentu v oblasti sociální a zaměstnanosti. A nyní bude hovořit Šaba Öry a pak další řečníci. Děkuji, paní předsedající. Já de facto hovořím místo Veroniky Monteplier, která eh, musela odcestovat do Španělska. Proběhla ještě před tímto zasedáním eh, eh, velmi zrušená přípravná debata. A víceméně se shodujeme eh, s názory stínových pravodajů, které obsahují řadu pozitivních prvků. Vítáme rovněž to, že návrh zprávy zdůrazňuje pobídky k růstu. Také roli žen na pracovišti, kvalitu práce, slaďování pracovního a osobního života. A také souhlasíme s garancí pro mládež. Na druhou stranu máme řadu problémů s kompromisy. Nemůžeme podpořit háčko, ale podobně nesouhlasíme také s M, P, Q, T a S. Nedospěli jsme k závěru ani tedy mezi sebou. Eh, takže já ještě nemohu eh, momentálně říct, zda ano nebo ne, podpoříme nebo nepodpoříme. Eh, jinak je tady otázka trošku kompromisu se suverenitou, s otázkou suverenity, eh, to může eh, trošku kolidovat. Eh, my si myslíme, že by to sice mohla být jakási, jakási jak, příloha nebo dodatek, ale není to příliš obvyklé u zpráv z vlastní iniciativy. Nicméně, jak říkám, zatím jsme se nerozhodli, zda eh, v tomto případě budeme pro nebo proti. Takže tolik eh, naše současná, eh, současné stanovisko paní Harkin. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za velice dobrou spolupráci se zpravodaji. Myslím, že se nám podařilo velmi pozitivně vyjasnit mnoho věcí. Měl bych jenom několik komentářů k jednotlivým kompromisům. Tak nejdříve H. Já to chápu tak, že mini, minimální eh, podpora v nezaměstnanosti pro eurozónu eh, byla eh, zamítnutá, poněvadž eh, se říká, že k tomu bude tedy vypracována zelená kniha. Takže to, co je zde napsáno, není úplně správné a to je pro nás problém a myslím, že také EPP to vadí. V kompromisu I bych chtěla poděkovat Eh, za to, že eh, se to bude shodovat s linií zprávy Tyson, zejména se to týká té poslední části. Eh, krom dále ovšem v tomto odstavci jsou velké části nového textu, a to je European Union Debt a tak dále. Toto nevím, odkud to je, možná, že je to se zprávy paní Tansonové, pokud je tomu tak, pak je to v pořádku. Dále se chci vyjádřit ke kompromisu K. A opět eh, je to zřejmě z rezoluce o sociální dimenze a já děkuji za provedení změny a můžeme to v této podobě podpořit. Dále kompromis M Tady si to možná vyžádá další debatu v naší skupině, ale vidím, že už byly v textu provedeny určité změny v našem duchu. Uvidíme, eh, eh, jak dopadne debata. Očko, tak tady souhlasíme, eh, také se upravila ta srpně ověřila ta čísla, což je taky dobře. Otázka k kompromisu Q, kde se říká, a zase Eh, jenom mě zajímá, jestli to tak napsáno správno. Říkáte, že poznamenává, že sdělení o AGS 2014 zdůrazňuje, že klíčové země, eh, které mají potřebný, eh, potřebný manevrovací prostor, zvýší to mzdu a tak dále. Tam je otázka, jestli tam má být shoot anebo could Čili eh, mohlo by to tak být, anebo komise konstatuje, že by to tak mělo být. A jinak myslím, že eh, ostatní části jsou víceméně v pořádku, ale ještě kompromis L, jen co to najdu, kde se hovoří o, a nebo je to BB, já to za chvilku nalistuji. A ještě tady eh, chci poděkovat za kompromis a, a eh, za to, že, že se do toho promítla zpráva o Manwriten. Takže já teď hledám vlastně DD, tam máme problém. První část je v pořádku, vyzývá komisi, aby vyhodnotila a tak dále a tak podobně. Ale druhá část, aby se dále rozpracovaly modality zavedení evropského eh, systému dávek v, v nezaměstnanosti, tak to je pro nás nepřekročitelná eh, rudá linie. Také závěr kompromisu EE, e, čili opět ten text, eh, de facto tady se opakuje stejný text. Co se týče příloh, tak tady máme rozdílná stanoviska ve skupině, ale e, já myslím, že to je naše stanovisko a mělo by to tak zůstat. E, k těmto přílohám bych jenom řekla v kompromisu II je otázka, jestli stáhnout L nebo ne. A u kompromisu PP, tak ten obsahuje DD. O tom jsem hovořila před chvílí, to je ta, ta, ta rudá linie, která nám eh, tady dělá problémy. Eh, myslím, že ale je tady poměrně široká shoda a je možná, eh, možno se opravdu zhodnout už do zítřejšího hlasování, možná s drobnými změnami. A děkuji za vynikající zpravodajskou práci. Chce někdo vystoupit? Filip de Becker. Děkuji. Já, paní předsedkyně, pár poznámek. Zaprvé děkuji zpravodaji. Já vím, že jako zpravodaj za Ekon vím, jak je těžké sadit různé stanoviska a mm, ta diskuze tam byla stejně náročná jako tady a doufáme, že nakonec budeme mít jasnou, silnou, transparentní zprávu. U většiny kompromisů lze kvitovat s potěšením velkou práci, která za nimi stojí, lze je podpořit a v podstatě bych měl stejné eh, poznámky jako Merin k některým kompromisním návrhům. Je třeba ještě tam provést malé změny, podle mě. Mm, jinak eh, ještě jsem chtěl signalizovat jeden, dva body, a to především k odstavci 54, tam, kde hovoříte o zprávě o Reuten. Tam je taková malá změna ve znění která ale v podstatě je podstatná věcná, podle mě, když se podíváte na, jak je to s eh, délkou života. A naše pozice je velice jasná, i naše pozice v rámci diskuze zprávy o Menreuten. A pokud chceme převzít znění z té zmíněné zprávy, která již byla tady odhlasována, tak bychom měli eh, se přidržet toho znění, protože teď, když tam doplníme jedno slovo, tak to znamená velký, velkou změnu. A teď konkrétně souhlasím s Merin a to, že naše dva výbory, samozřejmě každý má své kompetence a ty dvě zprávy jsou paralelní, je třeba k něm přistupovat separátně, ale nelze ignorovat fakt, že tyto dvě zprávy musí být víceméně v souladu a možná, že poté ještě po eh, plenárce ještě budeme muset diskutovat o tom, jak je dát více do souladu, aby se i posílila pozice parlamentu, což mě vede k, diskuzi o přílohách. Na začátku bylo jasné, že výbor, ve výboru Ekon byla široká dohoda nediskutovat o přílohách a k tomu bylo několik důvodů. A to ne nedostatek demokratické zodpovědnosti, naopak. Já si myslím, že eh, ty přílohy v podstatě jsou pouze takovou fasádou eh, demokratické zodpovědnosti a musíme vést hlubokou diskuzi o tom, jak tedy eh, více tedy zajistit větší demokratickou legitimitu. A já ve své vlastní zprávě jsem tam zakomponoval věci právě jak jít vpřed s touto myšlenkou a to je taková sterilní diskuze o tom, zdali tam mít přílohy nebo ne, ale co by, co by mělo být v přílohách, ale to jsou velice Eh, jaksi sterilní doporučení, to je taková fasáda. A pokud chceme skutečně, abychom mm, jaksi byli na stejné úrovni jako komise a rada, pokud jde o doporučení v této politice sociálně zaměstnanecké, tak je třeba nejprve, aby se to opíralo o hlubokou analýzu a ne, že tam se dají nějaké přílohy, kde se sejde pár lidí a řekne, to tam dáme tam, tam to dáme tam, ale je třeba k tomu přistupovat seriózně, pečlivě, protože je třeba, aby to byla potom seriózní diskuze s radou a s komisí a to je důvod, proč dnes nediskutujeme nebo nechceme diskutovat o přílohách ve výboru Ekon, vy samozřejmě tady můžete rozhodnout, co chcete, ale to je hlavní důvod, proč bychom neměli mít dnes přílohy, protože Eh, to, by, eh, to je sice taková fasáda pro eh, demokratickou zodpovědnost, ale my musíme vést hlubokou věcnou diskuzi o tom, jak zajistit, aby ten proces byl více demokraticky zodpovědný a mm, určitě my ve výboru Ekon o tom, o tom vedeme zásadní diskuzi a e, možná, že bychom měli více hovořit o komunitární metodě, ne o té versus tedy mezivládní metoda a takže proto si myslím, že také i výbor pro zaměstnanost by měl, tedy neměl hlasovat o přílohách. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Není tomu tak? tak eh, v tom případě bych chtěla učinit já připomínku ohledně kompromisu O. Tak, jak je vypracován dnes, povede podle mého názoru k některým problémům z hlediska přípustnosti. Je tam odkaz na zprávu Ferreira nebo Lope Fotaně, nebo tedy ohledně tohoto stanoviska. To by se mělo přeměnit na konkrétní odkaz, přesný odkaz a ne pouze uvádění jmen. Pak je tam také odkaz na eh, rozpravu na plenárním zasedání. To není na správném místě tady v tom úvodním ustanovení. Myslím si, že s tím bude jistě zpravodaj souhlasit, tak aby eh, O bylo přípustné. Takže na závěr pan zpravodaj ještě. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče kompromisu, je to to úvodní ustanovení O, tak eh, v podstatě jsme rozhodli, že tady nebude kompromis a že budeme hlasovat ohledně těch individuálních pozměňovacích návrhů. Paní Harkin tady vyjádřila některé poznámky ocitovala tedy tento kompromis, ten vymizí a budeme tedy se vyjadřovat k těm pozměňovacím návrhům, které se vztahují eh, k tomu počátečnímu odstavci, původnímu odstavci. Dovolte mi ale, abych ještě eh, učinil některá upřesnění. My jsme velice blízko eh, dohodě po těch jednotlivých vystoupeních a jsou tady prostě určité niance, které byly pokryty těmi jednotlivými kompromisy. Ale já samozřejmě neznám interní diskuse v rámci těch jednotlivých politických skupin. Ale mohu říci, že účast těch stínových zpravodajů na přípravě kompromisu nám umožnila dospět ke globální dohodě. Pokud poté eh, během eh, jednání těch jednotlivých pracovních skupin byly prezentovány eh, určité pozice v souvislosti s pozměňovacími návrhy, tak eh, tyto pozice nepředstavují názor všech eh, těch příslušných osob. U zprávy, jako je tato, máme součet všech těch možných kompromisů před sebou ale samozřejmě některé myšlenky zajímají více socialisty. Socialisty v některých bodech ustoupili, lidovci eh, postupovali podobným způsobem zase z hlediska svých zájmů. Myslím si, že je možné doladit ty poslední um, malé problémy to můžeme ještě dořešit eh, večer před rozhodnutím, ale nesmíme zapomínat na to, že tato celková dohoda může být uzavřena na základě těchto kompromisů. Pan Debaker zde hovořil o důchodech. To je tematika, která je velmi cholostivá, také Eh, hovořil o eh, zeleně, eh, knize a také o evropském semestru. Abychom se vyhnuli všem těmto problémům, tak jsme se dohodli na tom, že se touto problematikou budeme zabývat z hlediska evropského semestru a to takovým způsobem, jaký tedy charakterizuje tento text. Takže myslím, že jsme to tam vzali v potaz Možná, že to není přesně to, pane Debaker, eh, o co vám šlo, no. ale v každém případě eh, je to velmi choulostivá rovnováha, ke které jsme dospěli, zohledňuje názory všech politických skupin. Já myslím, že bychom neměli se hádat ohledně některých eh, konkrétních slovíček, které se tady objevují v těchto kompromisech. Pak je tam odkaz na tyto dvě zprávy a také na plenární zasedání Jistě tady jde o to, aby to se doplňovalo co nejvíce, eh, pane Debaker. Já si myslím, že zpráva ekonomů není nadřazena z hlediska hierarchie eh, ohledně naší, eh, našeho výboru protože Ekon hovoří o trhu práce, hovoří se také o nutnosti provádět reformy na trhu práce a to patří do kompetence našeho výboru. A my jsme se nenomnívali, že to je nepřípustné, pokud to Ekon takovýmto způsobem používá. My se domníváme, že tyto zprávy se vzájemně doplňují. A pokud nám jde o kompromis, tak bychom neměli zaujímat stanoviska, která vlastně komplikují eh, kompromis. Já vás prosím tedy o určitou pružnost a velkorysost, tak aby bylo možné dospět k dohodě, protože tento text je výsledkem společné práce všech stínových zpravodajů a to opětovně zdůraznuju. Já si myslím, že ty jednotlivé návrhy, které tady zazněly ze strany ALDE nebo ze strany EPP eh, e a také stanoviska zelených, by mohla být eh, přijatelná tím, že by se upravil tento text ale prosím, buďte trochu velkorysí v rámci jednotlivých politických skupin, protože tato zpráva je velmi významná a také velmi obtížná. A já se domnívám, že jsme dosáhli obecné dohody a nebylo by dobré vracet se k těm podstatným věcem z důvodu těchto drobností, vzhledem k tomu, že dohodu máme prakticky na stole. Děkuji. Myslím si, že případně po hlasování na těch výborech bychom mohli mít tady ještě diskusi. Ti zpravodajové by mohli ověřit, zda tady nejsou rozpory ještě předtím, než to přejde na plenárku. Samozřejmě každý výbor má svůj úhel pohledu. A co se týče obsahu zprávy pana Depakera v Ekonu, je pravda, že eh, my jsme to ještě eh, neskoumali, z hlediska naší kompetence, ale k tomu dojde, protože reciprocita tady platí. Takže to je paralelní eh, postup, takže i na to se tedy velmi zblízka podíváme. Takže eh, hlasovat o této zprávě budeme zítra, o zprávě pana Gutiereze Prieto a v únoru to bude na druhé plenárce stejně jako zpráva Debake, pana Debakera eh, z hlediska ekonu. Tím jsme tedy dokončili tento bod na programu a nyní přejdeme na bod 7. Tady u tohoto bodu se budeme zabývat návrhem stanoviska, které je určeno Paní předsedkyně se přerušuje. Promiňte, říká paní předsedkyně. Budeme nyní rozebírat návrh zprávy, kde jsme věcně příslušní. Je to návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008 lomeno 94 lomeno ES, 2009 lomeno 38, 2002 14, 2004-59 a 2001 lomeno 23. Předávám slovo naší paní zpravodajci, je to paní Licia Ronzuli, a budeme mít první projednání návrhu zprávy. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být eh, stručná. Již sedm let eh, máme veřejné konzultace, máme dopadové studie, tedy lépe řečeno komise. A minulý týden tedy eh, jsme zde měli tento návrh, abychom revidovali eh, tyto směrnice, které se vztahují na námořníky. Jsou to lidé, kteří jsou zaměstnaní na různých lodích, tedy v rámci těch 28 členských států. Už v červenci jsme očekávali návrhy. Komise trochu spozdila tyto věci a tento návrh předložila až vlastně na konci svého mandátu. Co se týče řeckého předsednictví, to již prohlásilo, že nebude považovat tuto záležitost za prioritní, což tedy není dobrá zpráva. Ať už je tomu jakkoliv, my se tedy chceme zasadit za to, aby tato záležitost byla uzavřena po prvním čtení a to v Dubnu. Již předem chci poděkovat kolegům za jejich podporu v tomto smyslu a jsem si jsem přesvědčena, že to bude bezvýhradná podpora. Chci nejdříve rychle vysvětlit, o co jde. Evropská komise by chtěla uplatnit pět směrnic, které by měly zlepšit ochranu eh, námořníků, kteří pracují na lodích. Mělo by to umožnit také vytvářet zaměstnanost eh, v tomto odvětví, které je důležité pro EU. Máme tady pět směrnic, 2008-94, ta se týká ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Pak je tady změrnice 38 z roku 2009, ta se týká zřízení Evropské rady zaměstnanců. Pak je zde směrnice 2002-14, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci. Dále je to směrnice 98 lomeno 59 o zbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. A nakonec zde máme směrnici 2001-23, která se týká zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků. Souhlasím eh, se záměrem, který tady je stanoven. Nicméně jsou tady některé aspekty těchto návrhů, které se mi nelíbí. Námořníci jsou vlastně vyloučeny z pole působnosti těch směrnic, které jsem právě uvedla. A přitom tito zaměstnanci, tito pracovníci jsou chráněni eh, vnitrostátní legislativou. V důsledku toho není dobré hovořit o výjimkách nebo o vyloučení. Bylo by dobré říci, že legislativy eh, členských států se rozcházejí v tomto ohledu. Nyní bych se chtěla zaměřit na připomínky, které se vztahují k těm jednotlivým směrnicím. Možná, že to bude jasnější. Nejdříve eh, platební neschopnost, a směrnice, která eh, se týká ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti. Já souhlasím s návrhem komise v této oblasti. Je důležité, aby pracovníci Eh, dostávali svoji mzdu i v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. V tomto návrhu se stanovuje, že se má vytvořit tzv. garanční fond a to ve všech členských státech. Víte, že už existují vnitrostátní legislativy, které takto upravují tento fond. Použiji příkladu Itálie. My máme legislativu, která stanovuje, že pracovník má dostat měsíční mzdu v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Další směrnice, to je zřízení Evropské rady zaměstnanců. V tom návrhu se uvádí, že pro každý podnik nebo každou skupinu podniků je nutné vytvořit Evropskou radu, která bude pověřena e, komunikací se zaměstnanci a informováním zaměstnanců. Tento systém, že existuje v celé řadě vnitrostátních legislativ tom se navrhuje tam vložit takovou klauzuli, podle které v případ, že zástupce zaměstnanců tedy je zaměstnán na lodi, tak se nemůže zůstat, zúčastnit eh, těch schůzí, tak potom je zde povinnost v podstatě, aby byl informován o každém rozhodnutí. Takže zde je eh, zajištěna tedy ta informovanost i zachováno právo na informace pro zaměstnance. Pokud jde o směrnici, 2014 eh, eh, hovoří o tom, že se zavede eh, rámec pro informovanost zaměstnanců, se bych řekla, protože zde jak jsem již řekla před chvílí, zde i se e, e, předvídá zapojování zaměstnanců do rozhodování v podniku a zde se to aplikuje na všechny podniky, které mají alespoň 50 zaměstnanců a pro e, tedy a minimum je zde 20 zaměstnanců. A v tomto případě i bych navrhla vložit klauzuly, podle kterých zástupce zaměstnanců v případě, že Eh, je zaměstnán tedy eh, na no, lodi, tak nemůže se eh, zúčastnit těch schůzí, tak je zde povinnost, aby byl informován o každém rozhodnutí přijatém na schůzi, na které se nemohl zúčastnit. Bod 4, bod 5, to jsou samozřejmě ty mm, jaksi nejvíc ožehavé. Jsme mali směrnici 98-59, který se týká kolektivních smluv a kolektivního propouštění. Zde se e, říká, že e, když jde tedy ke kolektivnímu propouštění, tak e, zde je povinnost, aby podnik konzultoval zástupce zaměstnanců pro účely dohody a zde jde o to mm, snížit eh, propouštění a důsledky propouštění, a to především zde eh, eh, mm, je mm, i stanoven postup, to znamená zde zaměstnavatel musí tedy informovat příslušný orgán o pro, případném propouštění a kopii musí i předat za zaměstnancům, respektive jejich zástupci a poté přijme Eh, ty, potom eh, tedy ten příslušný orgán mu eh, k tomu předá vyjádření a kolektivní propouštění, hromadné propouštění, tedy v podstatě je účinnosti ve lhutě 30 dní před notifikací a zde ve všech členských státech v podstatě již máme předpisy, eh, které se týkají hromadného propouštění a ochrany zaměstnanců. Potom rozšíření této směrnice v tomto případě by v podstatě znamenalo novou byrokracii, administrativu, a to především, jak jsem řekla již, eh, především ta 30-denní lhůta na eh, promyšlenou. V podstatě to nebere do úvahy tento sektor eh, lodní dopravy tady je to takové specifické a to znamená 30 dní, měsíc, to znamená, že potom by zde bylo riziko, že by došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti. Zde je třeba, aby sociální partneři se dohodli a podle mě tady eh, to je to, co chybí, eh, tedy ta dohoda nebo to dohadování mezi eh, sociálními partnery v této lhůtě 30 dnů, kdyby se měli snažit se dohodnout a mm, máme zde národní předpisy, a zde, eh, kdyby došlo tedy k rozšíření této směrnice i na tento sektor, tak jsem pro vypuštění té 30-denní lhuty. Dále, eh, převod podniku a jak se zaměstnanci v těchto případech. Zde víme velice dobře, že převod podniku, eh, takže to v podstatě je něco, co vychází z, třeba ze smlouvy o pořízení podniku či z fůze. A zde tato směrnice se vztahuje na všechny podniky, ať jsou veřejného sektoru či soukromého sektoru, které plní, eh, vykonávají tuto obchodní činnost. A zde samozřejmě je zde zachována ta povinnost, která se eh, prodlužuje i, nebo platí, stejná povinnost platí i pro, po převodu toho podniku. A jak, ale zde jak jsem řekla, je to sektor, který je odlišný, protože je velice mezinárodní, kde často e, se e, mění vlastnická struktura, respektive vlastnictví těch lodí a zde mm, je třeba tedy eh, eh, mm, eh, respektovat přísné předpisy, které se týkají převodu lodí a často to jsou předpisy, které mají velké administrativní náklady, velkou administrativní zátěž a podle mě takovéto tedy striktní podmínky by byly velice zatěžující nebo větší přítěží pro komunitární podniky ve srovnání s těmi extra nebo mimo komunitárními. Takže zde chci zdůraznit, že e, Samozřejmě e, e, loď to je něco, co se registruje v nějakém rejstříku, je to tedy movitý majetek a když je tedy převeden, převedena ta loď, tak snadno lze tedy to prověřit v tom rejstříku, ale je třeba si uvědomit, že striktní eh, podmínky, které se týkají evropské eh, flotily, tak to by znamenalo velkou, mm, velké břemeno a znevýhodňovalo by to eh, evropské flotily oproti těm neevropským a ty by tedy těžily se příznivějších podmínek. A tudíž, když eh, mohlo by dojít k tomu, že ty komunitární lodě nebo flotily by začaly plout tedy pod mm, neevropskými vlajkami eh, z tohoto důvodu, což by znamenalo ztrátu zaměstnanosti i znamenalo by to, že by mohly unikat se eh, kom, před komunitární legislativou mm, a Eh, pokud bychom tedy tam stanovili takové eh, striktní podmínky pro převody lodí, a já si proto myslím, že tady pro eh, tento sektor by se neměly podmínky měnit a zpřísně, zpřísňovat. Já jsem se pokusila hm, hovořit rychle a tady teď bych mohla asi skončit. Já nevím, leda, že by kolegové k tomu chtěli něco doplnit a pokud ne, takže to mohu uzavřít. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci, velice detailní prezentaci této novelizace a dám slovo Filipovi Debakerovi, který také chce slovo k tomuto tématu. A jenom pan Debaker a pan Baker a C'est tout Ok. Euh, Madame euh, Harkin, puis Monsieur Harkin a pan, ne, pan Baker, pan Baker nejprve, omlouvám se. Uh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce. Toto je velice dobrý návrh. A tato zpráva je tady velice rozumná a přehledná, reflektuje situaci. A zde já tedy zrovna eh, eh, nemám příliš v oblibě eh, návrh komise a já myslím, že zpravodajka se snaží věci uvést na přiměřenou míru, a protože zde přece jde o to, aby zaměstnanost na lodích se stala atraktivním příležitostí, aby lákala nové zaměstnance, mladé zaměstnance, a aby nedošlo k poklesu tohoto sektoru v Evropě. Naopak, aby se stal více atraktivním. Ale já si nejsem jist, zdali komise skutečně k tomu přistupuje správně a některé ty důvody již zmínila zpravodajka a mm, e, námořníci nemají stejný statut jako lidé, kteří pracují na pevnině. A samozřejmě potom je to otázka sociálního zabezpečení, tedy sociální ochrany. Nicméně máme několik praktických problémů, které vzniknou, kdybychom chtěli eh, aplikovat eh, identickou legislativu na námořníky jako na osoby pracující na pevnině. Samozřejmě tady přece platí zvláštní režimy pro eh, ty, ty, kteří pracují na lodích. Zde i máme tedy umluvu Mezinárodní organizace práce. A je třeba si uvědomit, že tady jde o mezinárodní kontext. Je to velice mm, konkurenční sektor, mm, kde je snadné tedy mm, plout z jednoho e, přístavu do druhého, ale také i měnit vlajky, pod kterými loď pluje. Směrnice 2001-23 o e, převodu podniků respektive lodí. Zde souhlasím se spravodajkou. Pokud chceme, aby e, zaměstnavatel převzal, převzal stejné lidi, o to tady přece jde velice často, e, e, se změnou vlastnictví dojde ke změně vlajky, pod kterou loď pluje. A potom posádka třeba se dostane do těžké pozice, protože třeba zde nebude ten eh, nový vlastník eh, si přát je dále zaměstnávat a budou propouštěni. Takže děkuji zpravodajce a doufám, že budeme nadále spolupracovat takto konstruktivně a nalezneme příznivé řešení. Děkuji, paní Baldačino. Děkuji, eh, madam president. Děkuji, paní hovoříme. Děkuji. My dnes hovoříme asi o půl milionu námořníků a rýbař, rybářích v posledních letech eh, jsme eh, dlouho hovořili o menší ochraně pracovníků na moři podle eh, zákonu e EU. A teď je třeba také v rámci legislativy o malých středních podnicích najít vhodné řešení. A samozřejmě ti, kteří se to týká, by měli být vyslechnuti zlepšení práv pracovníků v všech sektorech je de facto právem všech a já musím říci, že to se týká naprosto všech sektorů evropské ekonomiky. Jakožto zástupci lidu musíme zajistit to, že budeme chápat přesně eh, všechno to, co se týká eh, bezpečnosti a pracovních podmínek v jednotlivých sektorech. Každý sektor je třeba analyzovat tak, aby to nemělo od eh, tedy nežádoucí efekt na pracovní podmínky. Jde nám o lepší výsledky pro pracovníky, pro zaměstnance. Důležité je, aby ve všech odvětvích se pracovní podmínky zlepšovaly a eh, aby také Eh, byli ochotni lidé jít do sektorů, které se už nepovažují za příliš atraktivní. K nejdůležitějším faktorem je eh, nedostatek kvalifikovaných pracovníků na některých plavidlech. A to je třeba vzít v úvahu, když posuzujeme tuto směrnici. V této souvislosti je třeba také brát v úvahu zlepšení, které už byly, byla zaznamenána. Proces eh, této debaty na základě konsultace eh, s aktéry v tomto sektoru. Eh, tento, tyto konzultace nás upozornily na mnoho problémů, které je třeba zvážit. Pokud se týče garancí pro pracovníky na mořích, Eh, jejich výsledkem tedy byla konvence Mezinárodní organizace práce, která pomalu vstupuje v platnost a v realitu. Zlepšování pracovních podmínek je předmětem stálého, neutuchajícího dialogu, který by měl vést k tomu, aby nastala jakási rovnováha stanovisek. My zde máme pozměňovací návrhy, které určitě eh, vzbuzují eh, příslušnou žádoucí pozornost. Eh, komise se také velice aktivně postavila k tomuto tématu i k návrhům z naší práce. A je zde ehm, řada názorů a návrhů, jak řešit problémy, které jsme identifikovali. Práva pracujících je třeba chránit a garantovat. To je ten základní směr. Nicméně ten přístup musí respektovat a zároveň reprezentovat potřeby obou stran problému. Zatím se dostáváme spíše na opačné pozice. Jedna, jednu zaujímá komise a na druhou se staví eh, naše zpráva. Eh, jestliže se domníváme, že mohou velice na pomoci situaci mm, technické záležitosti, tedy pokrok techniky, tak to je dobře, ale pak určitě budeme třeba eh, se na to podívat také z jiné strany, než jak činí zpravodaj. Eh, směrnice musí se přizpůsobit potřebám jednotlivých odvětví a také samozřejmě pracovníků, kteří často pracují velmi daleko od místa, kde se nachází zaměstnavatel. Nemůžeme ovšem ignorovat eh, princip, eh, že jakákoliv změna eh, musí nutně zhoršit postavení příslušného odvětví, tak to není. Každopádně děkuji tedy za spolupráci všem zpravodajům a stínovým zpravodajům. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo se žádá o slovo? Pokud tomu tak není, tak se obracím na komisi. Přejete si vystoupit? Merci, madame la présidente. Et euh, tout d'abord, je... Paní předsedkyně, nejdříve bych chtěla poděkovat výboru Emplua, také zpravodajce, za to, že velice rychle zpracovali náš návrh z listopadu ze strany Evropské komise. Tak jako většina vystupujících to uvedla, Chtěla bych eh, stručně připomenout hlavní cíle tohoto návrhu. Jednak je to zlepšení eh, pracovních a životních podmínek eh, námořníků, a to tak, že by se jim poskytla stejná práva jako pro ostatní pracující a že bychom tedy odstranili tuto výjimku pro námořníky, protože je pravdou, že tato výjimka existuje v celé řadě směny, které se týkají eh, pracovních podmínek. Dále jsme se snažili tady zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropě, protože námořní a rybářské společnosti by zde měly naplňovat stejné podmínky. Samozřejmě, když jsme připravovali tento návrh, tak jsme zohlednili specifické charakteristiky tohoto námořního evropského odvětví. Několik vystupujících tady uvedlo, že je zde velmi eh, silná konkurence. Jedná se o problémy změn eh, vlajek, to je velice běžná záležitost. Dále se postupují a prodávají lodě a to je také velice častý fenomen. Snažili jsme se tedy učinit nezbytné úpravy těchto směrnic, abychom zohlednili tyto aspekty, abychom také do toho zapracovali nákladovost. A tak, jak toho uvedla poslední vystupující, tak jsme provedli velmi mnoho konzultací, včetně sociálních partnerů na úrovni Evropské unie. Zaznamenali jsme obecnou podporu našemu přístupu a doufejme, že tato podpora se e, uchová i nadále a že nedojde k jakémusi rozředění e, těchto ustanovení, že nedojde k určitému kroku zpět v porovnání se současnou situací, včetně těch členských států, které již rozhodly začlenit námořníky do pole působnosti těch směrnic, které se vztahují na pracovní podmínky. Ještě mám několik připomínek ohledně některých bodů, které Eh, tady zazněly před několika minutami. Propojení eh, s umluvami Mezinárodní organizace práce. Je pravda, že tato umluva se začíná eh, uplatňovat a obsahuje takzvané minimální normy pro individuální pracovní a životní podmínky pracujících v námořní oblasti, například ohledně pracovní smlouvy, sociálního zabezpečení a lékařské péče ale v žádném případě tato umluva nehovoří o právu na informace, o nezbytnosti konzultovat pracovníky, dále nehovoří o případu masového propouštění anebo transferu majetku. I e, v rámci té poslední směrnice ohledně transferu e, byli bychom znepokojeni, kdyby Evropský parlament vyloučil námořníky z toho práva na informace a konzultace je nutné zde uchovat určitá základní práva v případě převádění podniků. Pak je tady otázka evropských rad podniků. My jsme měli dopadovou studii, ta doprovází tento projekt a tam bylo řečeno, že to je moderní prostředek komunikace, je odpovídající a i zde bychom nebyli rádi, kdyby námořníci byli vyloučeni z této možnosti účastit se zasedání těchto evropských rad to jsou zasedání, která nejsou častá v tomto případě a jsou dost vzácně e, naléhavě svolávána. Také chceme povzbudit výbor Emplua, aby nedošlo k jakémusi zpětnému pohybu z hlediska práva na konzultace a informace e, z hlediska směrnice z roku 2002. Nebylo by dobré také snižovat ochranu, která už je začleněna v této směrnici, zvláště na úrovni Eh, ekvivalentní ochrany. A nakonec je zde směrnice, která se týká kolektivního propouštění, masového propouštění. Tady bychom byli rádi, kdyby se nevytvořila další právní nejistota tím, že by se prostě uplatňovala různá práva jednotlivých členských států z hlediska této situace. Pak tady zazněl bod, o kterém hovořila před chvílí paní zpravodajka, Eh, v této souvislosti a chtěla bych připomenout, že návrh počítá s tím, že je možné zrušit eh, to období notifikace v případě prodeje lodi anebo v případě malých a středních podniků. Takže my jsme zohlednili tento aspekt, který souvisí s aspektem nákladů, s nákladovostí a s těmi administrativními formalitami. Samozřejmě jsme plně k dispozici paní zpravodajce ohledně případných dalších vysvětlení. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní zpravodajka. Zareagovat na to, co uvedl pan Debaker? Ano, paní předsedkyně, ano. No, já eh, jsem nechtěla tady plně na to odpovídat, protože ještě na tom budeme pracovat společně. Myslím si, že ve světle toho, co slyšela jsem od kolegů i od komise, tak Zde já jsem ve světle toho již předložila určité změny k návrhu komise a podle mě návrh komise nereflektoval realitu této profese námořníků a především nereflektoval to, jak funguje sektor námořní dopravy abych zareagovala na kolegyni která hovoří o tom, že jsme čekali sedm let na tento návrh. Já si ale nemyslím, že bychom tady se úplně odlišovali od kurzu, od návrhu komise, je, to není úplně jiný směr, protože kdybychom chtěli jít úplně jiným směrem, tak bych chtěla, abychom úplně vyloučili námořníky ze všech těch pět a to jsem nenavrhovala. A tento návrh komise podle mě nejde eh, směrem k růstu a k rozvoji. To je to, co my požadujeme zde Eh, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti přece. Já jsem chtěla jít směrem k rovnováze mezi právy zaměstnanců a eh, právní jistotou, kterou musí mít subjekty podnikající v tomto sektoru. Společný cíl je, aby námořníci měli co nejlepší předpisy v Evropě, aby byly co nejlépe pokryty eh, předpisy v Evropě, s tím všichni souhlasíme, ale také upřímně, <clears throat> abychom zachovali konkurenceschopnost tohoto specifického sektoru, který zaměstnává každý den, jak zde bylo řečeno, 500 tisíc zaměstnanců. A teď chci připomenout eh, <clears throat> možnost eh, dva, eh, předložit pozměňovací návrhy do 27. Listu, ledna. Pardon. Děkuji a připomínám, že k tomuto návrhu platí spolurozhodování a řecké předsednictví, které z otázky námořní dopravy udělalo jedno z priorit předsednictví, takže pro předsednictví, ale ku podivu tento návrh není součástí priorit. A víme ale, že my tedy uzavřeme naše funkční období tím, že pouze proběhne první čtení v parlamentu. Návrh zpravodajky hodně mění duch návrhu komisaře Andora který se mm, snaží, aby eh, tedy eh, námořníci nebyli předmětem velice specifických předpisů, eh, které upravují pracovně právní vztahy a takže zde proto je ta možnost předložit i návrhy do 27. ledna v poledne a to s digitálním elektronickým podpisem a kompromis 17. březen a hlasovat se bude 18. a poté v plénu přímo to bude mm, mm, mm, dubnová plenárka. A přejdeme hned k bodu 8 a tady dostane slovo Čaba Öry, který nám představí návrh eh, zprávy o rozhodnutí rady které se týká sociálního tripartitního samitu pro růst a zaměstnanost. Tak prosím, máte slovo. Paní předsedající, já se domnívám, že je bezpečné říci, že jde de facto o technické úpravy systému eh, samitu sociálních eh, partnerů, tedy tripartity. Je to celkem eh, běžné. My máme eh, samity rady vždy na jaře a na podzim, čili aby se to sladilo s tímto. A my jsme k tomto návrhu předložili určité pozměňovací návrhy a také sociální partnery, partneři se s námi shodují. Před předložením pozměvacích návrhů jsem věc konzultoval jak se zástupci biznisu, tak odborové organizace eh, TUC a dalšími partnery. O co jde? Záměrem, jaksi jejich záměrem je získat těsnější vazbu na ty, kdož přijímají rozhodnutí v Evropské unii. Zdá se to rozumné i logické. A také Evropská rada i komise zdůrazňují, že samity tripartity by měly být nástrojem výměny informací o pozicích sociálních partnerů a informování rady o těchto pozicích. Jak jsem řekl, předložili jsme pozměňovací návrhy, eh, které odpovídají také zájmu sociálních partnerů. A rádi bychom také zdůraznili skutečnost, že je zodpovědností příslušných stran, aby reprezentovali zájmy svých členských organizací a aby jejich stanoviska takto sdělovali nejvyšší úrovni, nejvyšší rozhodovací úrovni v Evropské unii. Kromě toho je třeba zdůraznit, že eh, různé sektorové organizace by měly samozřejmě usilovat o eh, formulování jednotných pozic, alespoň ve svém oboru, ve svém odvětví, tak aby se při rozhodování také brala, brali v úvahu názory a stanoviska sociálních partnerů, a aby se to dostalo už přímo tedy na summit. Sociální partneři, jak už jsem řekl, jsou eh, se změním návrhu víceméně srozuměni. A těch několik bodů, které jsem zmínil a které jsou také předmětem mých eh, pozměňovacích návrhů, eh, také povedou k všeobecné spokojenosti, čili já myslím, že tím by to v zásadě mohlo skončit. Eh, nicméně chtěl bych zmínit jednu věc. Další časový postup, tak jak to navrhuje sekretariát, doufáme, bude možno dodržet tak aby eh, eh, jarní rada, která by se měla odehrát v týdnu začínajícím desátým březnem, tak by se měla, by se měla stihnout. Sice není stoprocentně jisté, že se nám podaří dopracovat věci dokonce až do, eh, tedy již do březnové plenárky. My eh, tedy máme 29. Pardon, 28. únor jako termín pro podávání pozvacích návrhů a eh, bude záležet velice na nás, jestli se nám podaří dodržet navržený časový harmonogram. A záleží to také na tom, zda kolegové budou mít potřebu podávat další pozměňovací návrhy, nebo zda se spokojí s tím, co již je předloženo. A e, upustí od e, předkládání dalších kreativních myšlenek. Čili e, tak jsme na tom v současné době. Děkuji. Děkuji paní Palačino. Pan Debaker chce mluvit? Ne? Ano. Takže paní Baldačino. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Také vítám návrh komise. Sociální dialog je potřebný a musí běžet dál vzhledem k tomu, kolika výzvám čelíme v oblasti růstu a zaměstnanosti. To jsou samozřejmě významné součásti eh, tématiky pro ty, eh, tripartitu, poněvadž je skutečně čas, kdy musíme opravdu stát čelem eh, vůči výzvám této doby. Růst a zaměstnanost nás samozřejmě vynese z současné krize Ovšem bude to obtížné vzhledem k tomu, jak jsme škrtali v posledních letech. Bude třeba zajistit vzhledem k potřebnému oživení to, abychom maximálně zvyšovali zaměstnanost, abychom vylučovali sociální vyloučení a také prekérní životní situace. My jsme zastánci sociální dimenze EU a je třeba do tohoto zahrnout všechny aktéry a e, konzistentní, e, konzistentní konzultace se sociálními partnery jsou naprosto nezbytné, poněvadž pracující tvoří páteř ekonomiky a tedy mají právo pracovat. Pokud chceme ovšem zaměstnanost, tak je třeba hovořit také se zaměstnavateli a proto tyto konzultace je třeba brát vážně. Já tedy to dím, že návrh komise, eh, aby tyto samity se konaly dvakrát ročně, je dobrý. A konec konců to podporuje také strategii pro Evropskou unii do roku 2020. Já e, myslím, že také pozměňovací návrzích jsou e, velice užitečné návrhy a těším se na další spolupráci e, na tomto tématu, která je středobodem Evropské komise. Debaker, hlásí se ještě někdo? A no, mohu pak předat slovo také zástupci komise, nejdříve Filip Demake. Děkuji. Eh, hovořím i za kolegyně Harkin, která tady nemůže být a požádala mě, abych přečetl krátké prohlášení. Eh, návrh komise je zdravý, bere do úvahy pozitivní eh, zkušenosti tří předsednictví a mm, i když to nepožaduje právní základ, tak zde se zajišťuje kontinuita. Kromě toho říká, že vzhledem k tomu, že eh, tripartitní sociální summit eh, v praxi se schází dvakrát do roka, i když eh, podle práva pouze jednou, to stačí. Vzhledem k tomu, že tato praxe se zavedla, tak je rozumné pokračovat dvakrát do roka. Spravodajka tedy navrhuje pár přiměřených rozumných návrhů, které můžeme podpořit. Děkuji. Je vais donner la parole. A nyní bude hovořit Jean-Paul Tricard za komisi. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Ory a také poslancům, kteří vystoupili. Tak jak to řekl pan Ery, je to návrh na technickou revizi, který předkládáme, protože musíme přizpůsobit struktury vrcholné tripartitní schůzky, tak jak to funguje od roku 2003, dopadům Lisabonské smlouvy z hlediska předsednictví Evropské rády a tak dále. Jde nám o také rozvoj Evropy 2020, což nahradilo bývalou strategii eh, Lisabonskou. Takže je to revize technické povahy. Čelíme tady problému harmonogramu, také to souvisí s právním základem tohoto návrhu. Ten návrh se opírá o článek 352, kde je jednomyslnost rady a souhlas parlamentu. My jsme použili tento článek 352, protože bývalý právní základ vymizel, když, jsme, když se přijala Lizabonská smlouva. Takže my jsme povinni nyní používat právní základ, který pro některé členské státy prodlouží uh, proces přijímání, protože v některých členských státech je nezbytné zahájit vnitrostátní parlamentní postup pro schválení tohoto rozhodnutí. Během přípravy tohoto návrhu komise eh, spolupracovala úzce se sociálními partnery. Ostatně náš návrh vychází z praxe, která již existuje po dobu několika let kdy jsme neformálně eh, informovali o tomto postupu eh, sociální vrcholné schůzky. Také jsme hovořili o tom, jakou roli má sehrávat předseda Evropské rady, tedy pan Herman de Rompuy. A dále jsme připravovali také eh, různé účastníky na tuto tripartitní vrcholnou schůzku. Je to tedy konsensuální, pragmatické řešení, jsme ochotní zohlednit uh, návrhy, které by mohly být předloženy ze strany parlamentu. A samozřejmě vycházíme z toho, že s radou i s parlamentem jsme se snažili eh, se držet eh, toho odborného přístupu. Netvrdíme, že vyřešíme všechny problémy zprávy Evropské unie, Eh, hlavně nám šlo o to, abychom přijali odborné technické řešení, aby to byla revize, která by mohla být schválená v rozumné lhůtě a to je také cíl řeckého předsednictví, s kterým spolupracujeme úzce. Cílem je zajistit eh, přijetí těch základních principů na politické úrovni na zasedání EPSCO eh, v březnu. A z tohoto důvodu se snažíme spolupracovat eh, na otázce harmonogramu. Eh, samozřejmě, že bereme v potaz eh, a budeme brát v potaz všechny pozměňovací návrhy, jakmile k nám dorazí. Děkuji. Děkuji a bude tedy na parlamentu, aby také se rozhodl, jaké pozměňovací návrhy předloží a jak bude svrchovaně postupovat. Chtěla bych upozornit na, kolegy na to, co tady právě realizujeme v rámci jednotlivých zasedání, v rámci jednotlivých eh, zpráv, eh, my vždy tvrdíme, že sociální dialog na úrovni EU by se měl zlepšit. A nyní na závěr našeho mandátu, čtyři roky po vstupu Lizabonské smlouvy, eh, platnost se nám řekla, o to je jenom taková drobnost, technická záležitost, eh, to znamená, týká se to tak trochu technicky také Evropské rady, není to už Lizabonská strategie, ale je to strategie Evropa 22, 2020. Pokud je to opravdu čistě taková byrokratická záležitost, tak jsme nemuseli čekat čtyři roky. Navíc tento návrh byl předložen, aniž by se položila otázka, zda se to může nějakým způsobem dotýkat parlamentu. Opravdu, poctivě řečeno, to opravdu není rozumné. Nebudeme dělat revoluci kolem tohoto textu, který je prezentován jako technický text a jsou tady navíc eh, omezení harmonogramu, ale je to na závěr mandátu eh, našeho parlamentu. Já nejsem stínovou zpravodajkou eh, pro tento text, takže mm, samozřejmě to nechám na stínovém zpravodaji zapoloží určitou otázku, zda by například Evropský parlament nemohl mít malinký post pozorovatele. Eh, samozřejmě, že to nebude srovnatelné například s tím, jak funguje mm, komise. Možná, že Evropská centrální banka řekne, hlavně by tady neměl do toho vstupovat parlament, protože by to mohlo poškodit tento sociální dialog. Ale aniž bychom polemizovali a abychom eh, uchopili to téma političtěji a dynamičtěji. Položme si otázku zprávy hospodářské a měnové unie. To je politická záležitost, ne technická. A v této souvislosti bych vám navrhla, aby v rámci aplikace článku 81, který vstoupil v platnost, navrhuji, abychom paralelně k tomu postupu schvalování který bude poprvé použit právě v souvislosti s touto zprávou pana Öry, navrhuji, abychom podle článku nové verze článku 81 mohli paralelně spustit eh, postup, který by nám umožnil realizovat politickou diskusi na základě informací, které máme na stole a které by pak vedly k závěrům nebo byly součástí závěrů Evropských rad. Tady bych se chtěla vrátit k té technické záležitosti. Tady je odkaz na Evropskou radu, která hovořila o ekonomické dimenzi, a ta, ale je tady odkaz také na sdělení z roku 2013, opět o hospodářské měnové unii. Podle mého názoru tyto dva texty nejsou technické povahy. Doufám, že tedy zpravodaj eh, schválí tento návrh, abychom paralelně mohli eh, i my do toho vstoupit, abychom mohli se účastnit eh, řešení a přijímat usnesení, která by nám umožnila tyto problémy také uchopit politicky. Doufám, že tady se shodneme. A nyní na závěr zpravodaj má opět slovo. Eh, Děkuji vám. Paní předsedající, já přistupuji k tomuto úsilí otevřeně a skutečně jde o technický návrh a my jsme požádáni, abychom s ním souhlasili. Po konzultacích se sociálními partnery k ním jsem přistupoval v očekávání velkých problémů jsem uklidněn v tom smyslu, že de facto jde o potvrzení toho, co už v praxi existuje a eh, co se jaksi vyvinulo za předchozích summitů. Jde tedy o summit, kde hlavními aktéry jsou sociální partnery a je tedy správné přijmout jejich pozice. Jestliže tedy Evropský parlament chce nebo nechce se touto záležitostí zabývat na politické úrovni, tak to je k debatě. Ale já to určitě budu diskutovat s kolegy. V zásadě nejsem proti, protože eh, je, je zde určitý eh, benefit, určité výhody, které mohou vyplynout eh, z angažma Evropského parlamentu, ale v zásadě si myslím, že bychom tedy eh, si mohli trošku interně pouvažovat, jestli ano nebo ne. Eh, myslím, že nemáme tady v celém procesu žádné problémy. Pane zpravodaji, já navrhuji, abychom řekli, do kdy se mají předkládat eh, pozměňovací návrhy ohledně vaší zprávy. A pak eh, také je tu záležitost koordinátoru, zda bychom paralelně podle článku 81, tedy v nové verzi, zda bychom si nepřáli také se angažovat při hlasování ohledně vaší zprávy, v tom smyslu, že bychom vypracovali usnesení na toto téma. Takže pozměňovací návrhy by měly být předloženy v angličtině, pouze v angličtině. Omlouvám se za to u těch, kteří navoří anglicky. Do 28. ledna do 12 hodin. 3. února je budeme rozebírat během našeho mimořádného zasedání. Kompromisy budeme projednávat 12. února, hlasovat 13. února, tak aby se to dostalo na plenárku 10. a 13. března. Takže myslím, že tím bychom byli Kdy se koná příští tato trojstranná vrcholná schůzka? Ptá se paní předsedkyně. Takže bylo by to před zasedáním rady. Ta se koná 20. nebo 23. března. Takže se dostáváme k dalšímu bodu 9. Tady se budeme zabývat pozměňovacími návrhy k návrhu o změně nařízení rady, kde se mění nařízení 718 lomeno 1999 ze dne 29. března 99 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva společenství. Jedná se o návrh stanoviska, které vypracováváme pro příslušný výbor to je výbor dopravy, kde zpravodajkou je paní Corin wortmann Kol. Navrhovatelkou za nás je paní Jutta Steinruck. Dáme mi slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Cílem mého stanoviska bylo to, aby tento návrh byl sformulován ve prospěch těch, kteří se to týká. Čili jde o zaměstnance i zaměstnavatele ve stejné míře. V průběhu modernizace lodních flotil je třeba zejména zlepšit sociální a pracovní podmínky pracujících na plavidlech, aby bylo dáno, aby krom, a kromě těch podmínek, aby bylo možné také zachovat eh, eh, pracovní místa, čili je třeba nechat prostor pro existenci zaměstnavatelů. Eh, je třeba samozřejmě respektovat také vztah k životnímu prostředí a vyhovět potřebě další kvalifikace členů osádek dát jim možnosti další kvalifikace, modernizace, možná eh, zmenšování prostor na plavidlech. Já jsem těšná také za eh, návrhy eh, kolegu Šretra a Debakera, kteří tuto myšlenku také zastávají. Důležité je, aby ku prospěchu zaměstnanců i zaměstnavatelů byly do eh, rozdělování prostředků zapojeni také sociální partneři, kteří eh, za, znají situaci nejlépe. K tomu bych ráda příští týden se stínovými zpravodaji eh, se ještě dále dohodla v příštím týdnu. Já vítám všechny podané pozměňovací návrhy. Také to, že třeba paní Schroeder se explicitně znovu zmiňuje o ochraně klimatu. Takže já myslím, že eh, se zhodneme a budeme dále dobře spolupracovat. Filip de Backer, donc je lui donne la parole. Oui, Filip de Backer. A poté... Eh, ne? Filip de Backer a Čabáry. Tak, Filip. Děkuji. Dank aan de rapporteur voor het al geleverde werk. Děkuji, paní předsedající. Eh, chtěl bych poděkovat také paní zpravodajce za odvedenou práci. Už v minulosti jsem říkal, že návrh komise je opravdu dobrý. Ten Fond eh, má za cíl modernizovat a ekologizovat celé odvětví, zejména modernizace flotily. Zde stojí na prvním místě. Technický pokrok by se měl prosazovat rychleji. Já mám takový dojem, že paní Steinruck chce z tohoto rezervního fondu vytvořit jakýsi sociální fond Eh, já musím říct, že to není úplně dobře, protože ten rezervní fond není nějak zvlášť velký, takže je třeba s těmi prostředky nacházet eh, obezřetně a zde z těchto peněz by měly jít prostředky na modernizaci. Já sám jsem podal tři posměnosti návrhy Ty texty už jsou k dispozici. A já se nyní pokouším eh, ten eh, text vrátit spíše blíže k té podobě, jak ho navrhla komise. Tedy skutečně, aby tam byla primárním cílem modernizace. Já tady doufám, že mezi stínovými zpravodaji budeme schopni nalézt kompromis. Je totiž důležité, aby eh, vnitrokontinentální eh, eh, flotila byla modernizována. Děkuji. Pan Ory. Děkuji vám. Jménem EPP e bych promluvil za Davida Kasu, který je momentálně na jiném zasedání, takže nemůže být zde právě s námi. Jen stručně řekl bych, že vítá záměr komise rozšířit dosah platnosti článku 8. Zdůrazňuje to, že vzhledem ke krizi a nedostatku zdrojů odvětví vnitrokontinentální plavby čelilo těžkým výzvám. Čili on podporuje tento dokument eh, tak, jako to činí komise. Nicméně přetrvávají určité pochybnosti v tom smyslu, že návrhy zpravodajky může zpomalit proces poskytování nezbytných zdrojů tomuto odvětví a budou tedy předloženy určité pozměňovací návrhy. Jinými slovy, ehm, kolega Kasa nepodporuje všechny předložené pozměňovací návrhy. Nicméně detailní debata tohoto tématu v EPP dosud neproběhla to, co zde máme eh, a to, co zde já prezentuji, jsou první reflexe kolegy Kasy. Děkuji vám. Um, paf, paf, paf. Uh, a ještě někdo chce slovo? Ne? Takže komise také chce něco dodat? Ano? Tak dobře, máte slovo. Pan Dimitrios Teologitis to je země, kterou spíše zajímá tedy eh, námořní doprava než ta vnitřní, ale dobře. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, že ti eh, na vnitrostátní eh, říční doprava je na řeče Acheron, kde mm, to stejně nikdy nefungovalo, takže k tomu se nebudu vracet radši. Komise vítá rychlou reakci parlamentu k tomuto návrhu, který zase nemá tak široký záběr a jehož cílem je usnadnit čerpání z tohoto rezervního fondu, který byl vytvořen samotným sektorem, tedy <clears throat> vlastníky větších a menších lodí v dobách, když jsme potřebovali snižovat kapacitu loďstva flotil v naději, že nyní tento fond eh, deset let poté, co byl vytvořen, se bude moci eh, využívat snáze lépe, protože ty podmínky čerpání byly eh, problematické, proto jsme chtěli usnadnit čerpání z tohoto fondu a to je důležité, jak jsme slyšeli od zpravodajky v době krize a také i v době určitých změn, co se týče změn ochrany klimatu, emisí a technických inovací. Takže toto byly hlavní cíle návrhu komise. Vidíme, že většina pozměňovacích návrhů jde tímto směrem, což vítáme, ale máme pochybnosti ohledně faktu, že je zde určité úsilí to nějak transformovat v takový sociální fond, což podle mě tak není. Eh, pro tento účel nebyl vytvořen. Sociální fond to je věc velice vítaná, ale eh, znamená to jiné uspořádání než tento nástroj. Do tohoto nástroje přispívají podniky z daného odvětví a my zajišťujeme to, aby to čerpání šlo do podniků eh, daného sektoru, tak na to nesmíme zapomínat. A neměli bychom zde jít směrem, který vlastně neusnadní, ale spíše zabrání nebo vytvoří překážky při čerpání. To je moje jediná poznámka. A s tímto chci poděkovat parlamentu, protože máme velkou naději, že spolu s řeckým předsednictvím tento návrh projde prvním čtením, tedy ještě v tomto funkčním období a to ku prospěchu říční dopravy. Děkuji. Již nikdo, paní zpravodajka. Also, um in Erinnerung zu rufen, die Einrichtung... Abych to jenom připomněla, zřízení eh, fondu eh, mělo eh, na mysli vytvořit ho jako sociální fond. To ovšem nebylo využíváno v rámci konkrétních rámcových podmínek. A my nyní chceme eh, dále pracovat na těchto rámových podmínkách, tak aby to využití bylo do budoucna možné. A jestliže hovoříme o restrukturizaci a modernizaci jiných odvětví, o eh, redukci flotil plavidel, tak to my, jakožto výbor pro zaměstnanost, samozřejmě musíme zabývat situací zaměstnanců. Jde také o kvalifikaci v souvislosti s redukcí flotil, jde o přechod do starobních důchodů, je nutné také poskytovat poradenství v takovýchto situacích, případně rekvalifikace. Re- a zajímavé je v této souvislosti, že výbor Envy, eh, který tady eh, zmiňujete, se vzdal možnosti vypracovat stanovisko k tomuto nařízení, protože je tedy eh, vidět to, že jde o sociální cíle, které by měly, které by měly napomáhat dosahování cílů technických a modernizačních. Čili my jako výbor EMPL máme přímo za úkol zohledňovat situaci odpověd eh, zaměstnanců a případně návrhy komise upravovat tak, aby zde zaměstnanost a zájmy pracujících zohledněny byly. Takže tento fond skutečně je také pojat jako fond sociální. Děkuji, takže budeme se zabývat pozměňovacími kompromisními návrhy, pravděpodobně 12. února a pak 13. se bude hlasovat a 20. února bude hlasovat výbor trans na základě článku 50. A teď se dostáváme k bodu 10. Ten se týká mm, návrhu řízení a sice zpracovává to ECON, to je příslušný výbor, a jedná se o statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze. Já bych vás měla seznámit s 18 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy kolegy, s tím, že už jsem vás seznámila s osmi pozměňovacími návrhy, kde jsem autorkou já. Paní Cornelisen předložila pozměňovací návrh 9. To mi nedělá potíže. Ani návrh 10. Myslím si, že to obohacuje hodně text. Návrh 11. Čaba Ory. Tady se obávám, že to změní samotný eh, předmět tohoto textu. Protože zde je snaha změnit myšlenku eh, produkce statistik v souvislosti s produkcí a změnit to eh, ve zprávu sociálních záležitostí. To podle mého názoru není stejné téma. Já bych potřebovala vysvětlit předmět návrhu 12, to je stejný autor, protože se obávám, že se tím snižuje ambice návrhu komise. A to podle mého názoru by nemělo být naším cílem. Nemám problémy s návrhem 13, paní Barnarisen, kde je snaha posílit příspěvky těchto statistických dat z hlediska hospodářské zprávy. Pak je tam návrh 14. Ten chce zajistit, aby členské státy eh, komunikovaly relevantní údaje. Tady si kladu otázku, zda nedochází k určitému oslabení závazku členských států. Nevím, jestli je to žádoucí. Patnáctka mi nedělá problémy a stejně tomu je, myslím si, že návrh 16 pana Krocmana by měl být akceptován. Co se týče návrhu 17, tak tady myslím, že si musíme vybrat mezi 17. pana Krocmana nebo 18. pana Ery. Myslím si, že návrh pana Ery je přesnější, protože se hovoří o předávání relevantních informací eh, příslušným výborům a útvarům komise, spíše než celému parlamentu. Já jsem diskutovala s autory, nebo možná ještě budeme moci diskutovat s autory těchto návrhů a možná, že oni budou souhlasit s tím, že stáhnou tento návrh. Pak je tady návrh 19. Pan Krocman chce dát členským státům možnost poskytnout vysvětlení ohledně jejich situace. Myslím si, že je to přehnaná velkorysost z hlediska cílů, o které jde. Dvacítka jde stejným směrem, stejně jako návrh 21 takže pro tyto návrhy nejsem. Návrh 22 pana Čaba Öry mi nečiní problémy. Byla bych ráda, kdyby mi více vysvětlil svůj návrh 23, tak abych si byla jistá, že je to slučitelné s těmi sledovanými cíly. Návrh 24 pana Krocmana chce být velkorysejší vůči členským státům a chce snížit možnost intervenovat, takže pro tento návrh nejsem. Oproti tomu návrh 25 pana Krocmana, kde se objevuje myšlenka, kterou jsme už vyjádřili při různých příležitostech, a která chce, aby výsledky této analýzy byly v podstatě věnovány na vzdělávání, zvláště mladých. To je velmi relevantní návrh, ten bychom měli podpořit. A nakonec návrh paní Cornelisen chce upřesnit vnitrostátní orgány, které mohou být aktivovány nebo mobilizovány v rámci tohoto nařízení, takže tento návrh schvaluji. Takže eh, schvaluji tyto návrhy. Je, jde tedy 18 pozměňovacích návrhů, které nám byly předány. Otevírám diskusy a nejdříve bude hovořit pan Čaba Eury a potom Nadia Irš. E, e, děkuji. E, děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajka tedy řekla, že jste ty pozměňovací návrhy ještě Eh, se musí upřesnit. A pokud jde o odstavec 23, tak zde dovolte, abych něco jenom doplnil, a to, že je to výčet případů, kdy komise může eh, provést hlubší šetření ještě, ale toto ve světle nebo v souladu se stávajícími pravidly a pokud eh, budou existovat eh, případy podezření, tak může povolit eh, i zahájení šetření bez jakýchkoliv dalších podmínek či limitací. Aha, takže, no, já prověřím. Článek 23, ne, vy jste chtěl hovořit o pozměňovacím návrhu 23. Ano, pozměňovací návrh 23, takže eh, to, protože v překladu to byl odstavec 23, ne, tak pozměňovací návrh, ano, ano, pozměňovací návrh 23, o ten mi šlo. K návr- pozměňovacímu návrhu 23 tady nemám problém, je to v souladu s nařízením. Komise může provádět veškeré možné šetření a může realizovat tedy lze říci já prověřím, do jaké míry trváte na tomto termínu. V podstatě mně se zdá, že tím se snižuje eh, ta schopnost komise iniciovat šetření, vyšetřování. Ne, tady jde nesnížit eh, její možnosti, ale upravit řádně kompetence. Návrh 11. Třeba precizovat účel těch údajů, informací, které se budou schromažďovat. Mám za to, že to je jenom takové upřesnění spíše technického charakteru a já si myslím, že e, ty, e, ta premisa zůstává stejná, takže o tom můžeme ještě mluvit, pokud to vůbec bude nutné. Dobře, jak jsem řekl, nemám mm, konkrétní problém s vaším zněním. Možná zde existovaly určité důvody, které máte, které e, jsou mm, podstatné pro ty pozměňovací návrhy. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče kolegy e, Kreutzmana, tak bych jeho jménem chtěla dát určitý přehled z jeho, ze strany jeho návrhu. Za prvé chce srdečně poděkovat za spolupráci, také děkuje komisi za tento návrh. Doufá, že dojde k dohodě s radou. Říká, že statisticky jsou správné, musí být úplné, jsou velmi důležité, zdůrazňuje pan Kreutzmann. A zvláště z hlediska dlouhodobých dopadů, může být velice bolestné, pokud dochází k falšování čísel. To se netýká pouze Řecka, ale celé řady jiných zemí i v minulosti. Německo podvádělo, takže je nutné tady situaci vyjasnit. V roku 2005 Evropská komise už předložila určitý návrh tak, aby experti mohli nahlížet Tehdy to rada odmítla. Roku 2007 komise umožnila eh, tyto, tato ověřování v případě deficitu členských států. Nyní se plánuje rozšířit tuto pravomoc. To vítáme, zvláště z hlediska makroekonomických nerovnovách také jsme zavedli stejnou eh, měnu, takže to má také dopady. A musíme tedy analyzovat eh, provádění těchto ekonomických reform. A to je možné pouze, pokud budeme mít úplná čísla. Pak ještě několik eh, vět ke scoreboard. My nechceme, aby se to překrývalo se sociálními ukazateli Samozřejmě je důležité mít informace ohledně příjmu, ale tyto ukazatele nejsou relevantní pro makroekonomické nerovnováhy. Eh, komise musí dělat eh, hluboké ekonomické analýzy v případě těchto nerovnovách. V podstatě by bylo dobré mít separátní a nezávislý scoreboard. To bychom mohli podporovat. Pan Kreutzmann si myslí, že by bylo dobré zlepšit článek 9 odstavec 5. Tady komise v případě mm, sporných čísel, které jsou také e, posuzovány Evropským soudem, tak je možné potom na základě rozhodnutí e, skorigovat e, tyto údaje. A to by se mělo ještě vysvětlit. Dále eh, by bylo vhodné toto používat na úrovni všech členských států a mělo by to mít dopad na rozpočet. V každém případě není dobré tady rozlišovat eh, mezi zacházením se zeměmi, které jsou v eurozóně a které nejsou. Děkuji mnohokrát. Euh, Ještě někdo chce vystoupit? Není tomu tak? Takže za komisi bude hovořit pan Ales Kapek. Bohužel už máme určité spoždění, takže prosím, buďte struční. Možná by bylo dobré zareagovat na konkrétní otázky, které tady padly. Yes, thank you very much, uh, Madam Chair. This... Děkuji, paní předsedkyně. předsedkyně. Toto nařízení je nezbytné pro zajištění kvalitu eh, statistik, tak jak jsme již slyšeli od některých řečníků, tudíž vítáme navrhované pozměňovací návrhy, ve většině, protože nemění podstatu nařízení a vlastně posilují některé prvky a i posilují eh, mm, kvalitu statistik. Máme poznámky k některým pozměňovacím návrhům, netýkají se věcné, věcného charakteru, spíše jde o formulační záležitosti a především mám na mysli hlavně návrh číslo 14, kde se snaží tento návrh nahradit termín transmitting of data to the commission termínem communicating, tedy předávání eh, slovem komunikování. Takže by tam mělo být původní znění transmitting, protože transmitting předávání dat ze strany tedy členských států směrem na komisi. Tady nejde o to, že by se tam komunikovaly ty údaje a to je spíše méně závažná věc. Sankce. Otázka sankcí. Zahrnuli jsme určité úvahy eh, do návrhu nařízení a to i možnost uvalovat sankce na ty členské státy, které úmyslně nebo z nedbalosti eh, tedy předložili údaje, které nereprezentovaly realitu. To je na základě naší minulé zkušenosti. To je takový odstrašující nástroj v tom nařízení. Samozřejmě s otázkou, do jaké míry se v praxi takovýto článek bude využívat nakonec. Nicméně chceme ho tam zachovat a podle nás je zcela v souladu i s dalšími nařízeními v jiných oblastech, a 0,05 HDP členského státu, to je ten limit, který by neměla ta finanční sankce přesáhnout. A <clears throat> také samozřejmě bychom chtěli definovat eh, konkrétněji pravidla, jak tyto finanční sankce se budou definovat a jaká, jak bude definována částka protože si myslíme, že tady jsou různé úrovně toho, jak eh, eh, se eh, ta data nepřesně předkládají. Ehm, samozřejmě i různá míra nedbalosti tam platí, takže podle toho by se měla odvíjet i ta výše sankce. Asi to bude všechno. Vy jste odpověděl na otázku, proč bychom měli mít eh, zvláštní předpis pro eurozónu. No, toto naše nařízení platí pro všechny členské státy EU a mm, vlastně ne, ani nepředvídáme, že bychom měli mít eh, zvláštní sankce pro země eurozóny. Tento článek by se měl vztahovat na všechny evropské státy státy EU. A vlastně to je spojeno s navrhovaným pozměňovacím návrhem číslo 5. Kde nechápeme, proč eh, ty tržby příjmy z sankcí by se měly používat pouze pro země eurozóny. My si myslíme, že toto nařízení se vztahuje na všechny členské státy a nechceme zde dělat rozdíly mezi eurozónou a neeurozónou, protože si myslíme, že problémy v zemích, které nejsou v eurozóně, tak to může samozřejmě mít vliv na všechny státy EU. Tak bychom nechtěli omezovat působnost tohoto nařízení nebo některých článků pouze na země eurozóny. Výborně. Děkuji za toto vysvětlení a určitě to vezmeme do úvahy, až budeme připravovat případně kompromisní návrhy a i tak, eh, abych případně popravila a některé ty moje eh, připomínky a abych to dala do souladu s mm, autory některých pozměňovacích návrhů, především k tomu posledně zmíněnému bodu a mm, spolu s autory pozměňovacích návrhů se podíváme pečlivěji blíže na pozměňovací návrhy a mm, do jaké míry by se měly odrazit v tom finálním textu s tím, že vezmeme do úvahy to, co řekla komise a to, že chceme posílit i to řízení, které se týká makroekonomické nerovnováhy. Těmito návrhy se budeme zabývat kompromisními návrhy 3. února na mimořádné schůzi ve Štrasburku. Hlasovat budeme na stejné schůzi a mm, výbor Ekon bude hlasovat 12. února, tak abychom dostali tuto věc do dubnové plenárky. Máme pořád sklus, ale teď bych chtěla eh, mm, pozdravit všechny naše předsedy, eh, agentur, a velice jim dám slovo. Dám slovo eh, nejprve Danutě Jaslověcké, která řekne, jak to vypadá s vyjednáváním s radou o prvním trialogu o směrnici o mm, detašovaných eh, vyslaných pracovnicích, ale eh, telegraficky, jak jste dobře pochopila, tak abyste nám tedy poreferovala telegraficky o tomto prvním trialogu. Mám pytanie maximálně telegraficznym, czy tylko telegraficznym? Tak, říkala jste maximálně telegraficky nebo pouze telegraficky? OK, spróbuję w razie czego pani przewodnicząca. Dobře, tak e, já se pokusím, a když tak mě přerušte. Ve středu 15. ve Štrasburku e, byl první trialog, ale už e, bohužel to dopadlo tak, že předsednictví zatím nemělo mandát takže my jsme podle plánu hovořili pouze scope, druhý eh, článek eh, definice, eh, dále role institucí a liaison officers. A mm, to bude asi tak všechno. Podařilo se to více méně pozitivně a podařilo se z 90% dospět k zhodě ale bohužel jsme už nestihli probrat jeden z posledních eh, bodů odstavce 5. Vypracovali jsme eh, kompromisní text eh, z, na základě pozměňovacího poznávací návrhu za rady a z parlamentu a vycházející také z roku 96 této směrnici. Také jsme, jsme zrušili referenci na mezinárodní právo, poněvadž směrnice umožňuje členským zemím, aby například respektovali právo vyplývající z platných mezinárodních konvencí. Definice eh, my jsme se eh, shodli na definici hlavní eh, instituce, což se týká vlastně rady. Dále jsme se shodli na eh, definici orgánu podávajícího podnět a, eh, a eh, druhého partnera. To se týkalo transhraničního transnační realizace trestu a pokud. Dále jsme naplnili návrh komise a přidali jsme k němu eh, povinnou ochranu osobních dat, tak jak eh, žádají členské státy, a zároveň tedy je možné předávat také informace o podmínkách zaměstnání v členské země. Ovšem rada eh, těm spojovacím orgánům nedala možnost eh, provádět monitorovací funkce. Článek pátý, tady se nám také podařilo vypracovat kompromisní text první části eh, článku 5. Rada podpořila návrh parlamentu, aby podmínky zaměstnání byly na jednotné eh, webové stránce Eh, také pokud se týče eh, jazykových otázek, tak to jsme eh, převzali z směrnice o volném pohybu osob, čili mělo by tam být jazykové verze příslušné země a pracovníků ze zemí, kterým se to mohlo týkat. Dále je zde otázka trestů pro eh, falešné a nepoctivé eh, zaměstnavatele. Je zde povinnost konzultace mezi českými zeměmi. Změnili jsme odpovědnosti eh, sociálních partnerů, pokud se týče zveřejňování podmínek zaměstnání. Kompromisní text hovoří o tom, že členské zemi musí zajistit, aby tyto informace eh, byly veřejně dostupné a je třeba zaangažovat také sociální partnery. Další trialog proběhne ve čtvrtek, eh, to je zítra a měli bychom jednat o článku 3, které se týkají potvrzení prvků legálnosti eh, vysílání. Mnohokrát děkuji, takže zítra je trialog ohledně článku 3. Chce někdo ještě požádat o dovysvětlení? Není tomu tak. Děkuji mnohokrát za vaše pochopení. Děkuji všem. A paní eh, Tanta Hybra bude mít možnost nás informovat o trialogu zítra. Tím jsme dokončili tento bod. Děkuji mnohokrát našim čtyřem ředitelům agentur, kteří tady trpělivě vyčkávali, ale nastal okamžik, aby mohli prezentovat svůj pracovní program na rok 2014. Všem čtyřem bych chtěla popřát šťastný nový rok jménem našeho výboru a jsem ráda, že máme tuto příležitost s vámi hovořit i na základě dokumentů, které již byly předány členům našeho výboru. Navrhuji, abychom začali s paní Krista Zedlečťak, která je ředitelkou agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Paní ředitelko, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair, and also wish... Děkuji, paní předsedající, a Eh, přeji vám také mnoho zdraví do a úspěchu do příštího roku. Je to důležitý rok také pro Evropu. Eh, k tomu, co jsme už předložili písemně, bych ráda zdůraznila některé priority. Především se týká tedy eh, interaktivní posouzení rizik online. Věřím, že jste o tom už většinou slyšeli. Jde o generický nástroj pro malé a střední podniky vypracovaný agenturou. A nyní jsme docela úspěšní tím, že motivujeme další developery v členských zemích a v jednotlivých odvětvích. A de facto online už máme 12 eh, euro nástrojů pro posuzování rizik. Mají k tomu přístup také ty nejmenší podniky a to bezplatně, čili je to skutečně upraveno na potřeby mikropodniků a také agentury od nás samozřejmě žádají to, aby všechny tyto nástroje eh, byly vyvíjeny ve spolupráci s sociálními partnery. V příštím roce očekáváme vývoj dalších 60 nástrojů eh, k posouzení rizik pro jednotlivé země a odvětví. Za druhé bych chtěla zmínit naši vlajkovou kampaň pro zdravou, eh, zdravé pracoviště. My jsme v roce 12 a 13 měli eh, slogan spolu za omezení rizik a feedback byl velmi pozitivní. Tato dvouletá kampaň se dále rozrůstá a teď jsme se dostali do situace, kdy už máme 87 oficiálních partnerů. V roce 2014 a také 15 na to navážeme novou dvouletou kampaní a domnívám se, že jde o téma, které zajímá všechny členské země a řadu firm. Tady půjde o řízení stresu na zdravém pracovišti, Čili budeme zapracovávat už ten feedback, který už pomalu dostáváme od partnerů v členských zemích a je zde eh, opravdu velké těšení, abychom se do toho všeho zapojili a upozorňovali, zvyšovali povědomí o stresu a rizicích na pracovištích. A my tedy podporujeme jednotlivé organizátory akcí v, té, v rámci této kampaně. Čili tolik léta 2014 a 2015, to je vlastně téma psychosociální riziko. Dále bych se ráda vrátila k pilotnímu projektu pro Evropský parlament o BOZP v kontextu stárnoucího pracujícího lidu. V prosinci jsme měli půldenní zasedání, na kterém jsme měli možnost prezentovat Evropském parlamentu první nálezy a také očekávané výzvy do roku 2015. Cílem totiž je, abychom na základě práce provedené během těchto dvou let byli schopni sformulovat doporučení, eh, které se týkají stárnoucí pracující populace, ta hlavní rizika a problémy na úrovni odvětví a jednotlivých firm. Dále bych naznačila, že nedávno jsme opublikovali zprávu o BOZP pro pracující ženy. Domnívám se, že jde o významnou publikaci a pracovali jsme na ní více než rok a půl. Tato dokumentace, tato brožurka eh, poskytne specifické informace o tom, jak práce dopadá na zdraví žen, ale obecně také na zdraví mužů. Eh, nyní pokud se týče strategických programů do budoucna. My tady máme eh, víceletý strategický program až do roku 2020. Tento víceletý strategický program jsme se stavili eh, v průběhu minulých dvou let, čili tam není moc o čem diskutovat. Budeme se soustředovat na pět oblasti. Anticipace změn a rizik, čísla a fakta, eh, nástroje a řízení, eh, networking a eh, znalosti a networking a komunikace tak, abychom jak si ty informace dostali mezi lidi. A teď se dostávám ke dvěma věcem, které se týkají spíše našeho časového plánu. A s potěšením vám mohu říci, že 20. prosince roku 13 Španěl, Rada ministrů ve Španělsku eh, schválila návrh dohody mezi naší agenturou a Španělskem, čili já mm, v horizontu týdnu eh, pojedu podepsat tuto smlouvu do Španělska. A to je důležité pro náš stabilní rámec. A také jsme se zabývali eh, tou eh, cestovní mapou a řízením našeho rozpočtu. Zakoupili jsme dvě nové budovy v Bilbao a eh, to přitom jsme plnili dvě kritéria. Ušetřit a zlepšit naše pracovní podmínky. Ta Nabídka byla velice slušná, ačkoliv ten okamžik není možná nejpříznivější. Nicméně by budeme schopni ušetřit zhruba 40 oproti současnému nájemnému. Budeme mít daleko více místa pro pracovníky a budeme moci pořádat také e, zasedání e, v naší vlastní budově. Čili to budou další úspory. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát také pro dodržení času. Bylo to opravdu dokonalé. Dodržela jste těch sedm minut. A nyní poprvé dávám slovo Cheng z Kaleja, který bude hovořit za CD OFF. Dlouho jsme na vás čekali a teď jsme rádi, že vás zde máme mezi námi jako výkonného ředitele tohoto střediska. Máte sedm minut. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych vám chtěl také eh, oplatit eh, vaše přání do roku 2014. Já jsem eh, dnes 90. 97. den ve své funkci, to znamená koncem týdne končí studení éra hájení. Soluň, eh, tak eh, je sídlem této velice živé a čím dál důležitější evropské agentury. Zlepšování výhled na zaměstnání pro mladé lidi, eh, zejména tedy v rámci, řekněme, učinovského školství, Eh, tak to znamená podporovat reformu systému a eh, dávat eh, možnosti do rukou občanů. Koncem loňského roku externí auditoři Evropské komise hodnotili naši práci za leta 2007 až 2012 a potvrdili také mé první dojmy z agentury, které byly pozitivní a mimo jiné řekli, že naše agentura byla velmi úspěšná v dosahování poslání a cílů. Ovšem je důležité koordinovat politiku a naše činnost měla také eh, velký význam, velký dopad eh, eh, právě na koordinaci stávajících politik a nikde jsme se nedopouštěli duplicit práce byla kvalitní a také úsporná. To jsou velmi vysoké standardy. Nicméně já eh, bych chtěl říct, abychom eh, mohli nadále odpovídat na otázky těch, kteří se zabývají problematikou zaměstnanosti. Eh, to znamená starat se také o ty, kteří nejsou dostatečně vyškolení a připravení pro výzvy dneška musíme být také prognostiky, tak aby členské země a sociální partneři mohli plánovat do budoucna. A my musíme být proaktivní a ne reaktivní. Nicméně eh, myslím si, že mít toto za úkol, to je určité privilegium, protože my máme z první ruky zkušenosti za prvé ve výzkumu a lidských zdrojích v oblasti profesionálního vzdělávání. E, také připravujeme, sledujeme brůž komuniké, dále monitorujeme kvalifikační síť, řídíme úspěšný Europas, který už od roku 2005 bylo regováno e, asi 22 milionů europasů, z toho víc než 8 milionů to bylo v loňském roce. Dále také podporujeme neformální vzdělávání, máme také mechanismy, které podporují eh, ESCO, což je taxonomie, taxonomie eh, která se bude týkat eh, kvalifikaci na národní úrovni, mezinárodní úrovni a tak dále. Také pracujeme se statistickými indikátory eh, pro stanovování politických cílů pro eh, profesionální eh, vzdělávání a celoživotní vzdělávání. A taky nám jde o to, aby data byla mezinárodně srovna, srovnatelná. Řízení evropského panoramatu schopnosti do příštích let eh, bude určitě přínosem také pro agenturu, eh, evropské strategii a naši agenturu. My jsme jakousi, jakousi interfejsem mezi eh, vzdělávacími institucemi a potřebami pra, trhu práce. A to všechno máme také v našich zprávách, v našem pracovním programu a také ve výročních zprávě, kterou jste dostali. A my zde de facto odhalujeme to, že je opravdu nezbytné, aby eh, schopnosti, kvalifikace a zaměstnanost byla považována za co si trojuhelník, který spolu prostě souvisí. My si nemůžeme dovolit přestat se učit. V poslední dekádě se objevilo mnoho iniciativ k vzdělávání a školení v Evropě eh, s ohledem na zaměstnatelnost, což je podle mě klíčový problém pro budoucnost Evropské unie. Je třeba zajistit, abychom ekonomické krizi čelili eh, vzdělaným, vzdělanou pracovní silou. Závěrem bych řekl, že my opravdu takto čelíme našim Eh, společným výzvám. Za prvé je to odborné vzdělávání dospělých, kde je třeba dosáhnout toho, aby eh, více lidí získávalo vzdělávání a schopnosti, které odpovídají tomu, co je potřebné na trhu práce. Dále je třeba podporovat učňovské školství a dále v, násled, nadcházejících letech budeme muset technicky lépe podporovat členské země, aby eh, lépe využívali synergii mezi jednotlivými nástroji. Závěrem, eh, poptávka po naší práci roste jako agentuře. Náš eh, rozpočet, který nějak nenarostl, by ovšem neměl narušit naši schopnost věnovat se těm zásadním prioritám. To znamená pomáhat lidem, kteří se špatně integrují do společnosti. My budeme stále prostředníky mezi vzděláním a trhem e, práce, ale také mezi evropskou strategií a realitou v členských zemích. Děkuji a nyní Johan Menendez Valdes, ředitel Evropské nadace pro zlepšování eh, životních a pracovních podmínek. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám přeji vše nejlepší do nového roku, vám tedy i kolegům a vše nejlepší do, vše nejlepší do voleb. Rok 2013 eh, jsme začali tím, že jsme začali a implementovat ten nový program. Od krize k oživení se nazývá. Pořád ještě jsme v krizi, ale doufáme, že snad se přesuneme brzy k oživení. A chceme tak i <clears throat> přispět eh, informacemi pro přijímání lepších politik v oblasti konkurenceschopnosti, takže na to jsme pracovali v té brožuře a v krizi. Hlavně jsme se zabývali dopadem krize na život a práci Evropanů a to především <clears throat> my jsme, ve tři, my jsme tedy prováděli pan evropské služby v dotčených zemích a dále. Teď směrem do budoucna zabývali jsme se tím, jaké politiky přijmout, abychom vyřešili krizi Monitoring krize. Asi to je, myslím, velice známé zjištění sondáže a to je nedostatek eh, důvěry eh, Evropanů v instituce, v národní vlády i v Evropský parlament, takže důvěra poklesla v, především v některých členských státech. A to je zajímavé podívat se na odpovědi, protože jeden z prvků, mm, který byl zveřejněn, z tohoto výzkumu a ten bude pokračovat i v roce 2014. Existuje zde vztah mezi, mezi eh, důvěrou v instituce a kvalitou veřejných služeb. A je to důležitější než vnímání ekonomické situace pro občany. Je důležitější, aby služby byly dostupné a mm, o to se odvíjí jejich důvěra v instituce. A my tedy v výzkumu se zabýváme veřejnými službami, stejně budeme pokračovat v roce 2014 a budeme se zabývat na některé mm, vybrané služby, kde se zvýšila poptávka a kde eh, došlo ke škrtům finančním a v některých státech jsme našli případy, kdy eh, situace se zlepšila, pokud jde o vnímanou kvalitu služeb. Přístup k péči o dítě, to je jedna ze služeb, zdravotnictví, další typ služby a podpora rodinám v těch tedy sociálně slabším rodinám. První etapě krize. Veřejně eh, financované sektory eh, také tedy eh, byly předmětem redukce snižování pracovních příležitostí aby jsme monitorovali toto, jaký to měl dopad a budeme tedy eh, připravovat a zveřejňuje zprávu, jak toto státy zvládají. A dále naše zjištění nám ukazují, že dochází k, eh, že i eh, dochází ke snižování zaměstnanosti kvůli Eh, tomu, že podniky se třeba přesouvají do zahraničí a eh, i takže a tady teď je to docela stejné v starých členských státech i v nových členských státech a dochází tedy k tomu takzvanému offshoringu, jo, šestkrát vyšší. A eh, zaměstnanost má dopad i na potřeby lidí, na, tom se, na to se také budeme zaměřovat a i nedostatečná participace žen na trhu, to je také součást našeho monitoringu a potom i mladí lidé, eh, na to se také zaměřujeme, eh, snažíme se, abychom Eh, zjistili jsme, že ty výsledky, pokud je o zaměstnanost mladých, je špatná, že nemají přístup k, k pracovním místům na trvalý úvazek. I jsme se zabývali eh, mladými lidmi a podnikáním mladých i zaměřujeme se na potenciál růstu mladých středních podniků. Také i eh, zkoumáme změny na trhu práce, kde dochází k polarizaci v pracovních místech, to znamená polarizace mzdová, to znamená většina ztrát eh, pracovních příležitostí je v eh, těch eh, středně placených profesích, kdežto v těch hodně placených, vysoce placených či minimálně placených, tak tam dochází spíše k jako růstu pracovních míst. Takže jde o kvalitu práce což znamená velkou výzvu pro lidi, kteří přijdou o práci, protože tady dochází velká propast mezi mm, e, těmi pracovními místy, které jsou dostupné a které pro ně e, nejsou vhodné a dochází k propouštění a mm, v těch středních e, pozicích nebo pracovních profesích a i e, v těch zemích, kde je velká nezaměstnanost, třeba existuje nedostatek pracovní síly, která by byla vysoce kvalifikovaná. Také se i zabýváme monitoringem potenciálu tvorby pracovních míst. I e, vlády tedy přijímají různé pilotní projekty. Tento rok i budeme se zabývat mzdami platy a jak je to propojeno se systémy kolektivního vyjednávání. Zde máme velice zajímavé výsledky, které eh, jsme předložili ve Vilniusu na EPSku a, a samozřejmě eh, i my eh, tedy naší klíčovou prioritou samozřejmě je trh práce, kvalita práce a také i eh, eh, se zabýváme tedy sociálními riziky. Dále Eurofond a jeho výkonnost čerpání, tím jsme se také zabývali, tam rozpočet byl asi 20 milionů, 112 eh, lidí a my jsme vyčerpali 99% rozpočtu, zveřejnili jsme 172 PDF a především e, jsme se zaměřili na procesy přijímání politik a e, vydali jsme asi 120 dokumentů, e, pardon, my jsme zanalizovali asi 120 dokumentů v této oblasti, většina z nich z parlamentu. Závěrem rok 2015, tak Eurofond bude předsedat síti evropských agentur a budeme se tedy těšit na zlepšení řízení v této oblasti a jedna z našich priorit bude připravit mechanismy užší spolupráce mezi agenturami a specializovanými výbory, jako je ten váš, tak abychom mohli pomoci, pomáhat lépe vám a podporovat eh, vaše výbory, včetně rozpočtového. Děkuji. Náš poslední řečník bude paní Madlen Serban, ředitelka Evropské nadace odborného vzdělávání. Uh, paní předsedající, tak já bych se chtěla připojit k přáním eh, eh, eh, úspěšného a zdravého nového roku. Já budu hovořit o globální Evropě, poněvadž náš rozpočet pochází právě z rozpočtové položky Global Europe. My se snažíme, a to je naše role, uskutečňovat úspěšné politiky vzdělávání a já jsem velice ráda, že se zde mohu pochlubit našimi úspěchy. Rok 2014 pro mě znamená eh, možnost říci, že rok 2013 je pro nás posledním rokem střednědobých výhledů, čtyřletých v našem případě. Rok 2014 je pro nás tedy prvním rokem eh, nových střednědobých výhledů až do roku 2017 v souladu se strategií 2020 a se schválením eh, naši, našeho představenstva. Global Europe je důležitá věc a my chceme zvyšovat eh, svoji aktivitu, protože vzájemná závislost zemí v rostoucím počtu politických oblastí, eh, to už si vyžaduje opravdu rozsáhlé propočty. Také komunikace členů EU s nečleny EU je také důležitá, poněvadž nečlenové EU jsou pro nás stejně důležitý. Řízení eh, to interfejsu eh, mezi domácími a mezinárodními politikami nabývá na významu. A proto se domníváme, že globální zájmy by nemusely být vždy až na druhém místě za národními eh, zájmy a politikami. Včera jsem se dívala na Euronews. Co tam slyšíme? Nepokoje na Ukrajině, mírové hovory v Sýrii, eh, sebevražedný, úč, eh, sebevražedný atentátník v Libanonu, a dále to, co se děje v Libii a v Egyptě. Jak tímto způsobem se tedy komunikovat s politicky takto nestabilním prostředím, to je velká výzva. A my jsme přesvědčeni, že naše práce na rozvoji lidských zdrojů je naprosto klíčová pro ozdravení v těchto zemích. A také se domníváme, že demokratické hodnoty v těchto zemích mají svůj smysl a je třeba je tam posilovat. Proto jsme přesvědčeni, e, že zapojení a přijetí e, za své všech možných politik přispívat k tomuto, přispívat také k pevnosti a odolnosti národních systémů ekonomických, sociálních i politických a budování kapacity národních organizací k tomu, aby byli schopni zvládat eh, výzvy, tak to je důležité. A proto eh, my věnujeme takovou pozornost tomu, abychom se, aby došlo tedy k osvojování si, učení se politikám za širokého zapojení různých aktérů. To je naprosto klíčové. A když hovoříme o e, více vrstvém řízení, tak to mm, vám musím poděkovat za to, jak váš výbor podporuje naše činnosti, zejména v oblasti Středomoří. E, my jsme začali v Mali v roce 2012, pokračovali jsme v Marse 2013 a také e, v říjnu 2012 jsme byli na Balkáně. Důležité je budovat také in, institucionální kapacitu a prostě tak, aby se to uskutečňovalo, ne jenom schvalovalo. Také nám jde o řízení na nižší než národní úrovni, tedy regionální, a v, dokumentu, v dokumentu, které jsme tady eh, distribuovali, chceme zajistit to, aby každý byl schopen plnit tyto politiky. A my eh, se snažíme také schromažďovat osvědčené postupy a dávat je tam, kde jich třeba. Kvalifikace, zaměstnanost, zaměstnatelnost, podnikání a tak dále. My věříme, že budeme schopni dát občanům těchto zemí lepší šance u nich doma. To je náš nejdůležitější mandát. Na druhé straně ovšem přispíváme také eh, k dimenzi cirkulární mobility. Jde o to, abychom zajistili pro občany budoucnost, jak jsem řekla, u nich doma nebo kam, kdekoliv jinde, kam se vydají. Jak už jsem řekla, pracovali jsme se zeměmi, které jsou demografickými bombami hovořím tedy k našemu jižnímu sousedství, kde je potřeba vytvořit 60 milionů pracovních příležitostí, ale pracovat musíme také na západním Balkánu a na východě Evropy, kde stárne populace a toto si vyžaduje na míru šitá řešení, zejména tedy v oblasti odborného vzdělávání. Hovoříme-li o roce 2014, Podstatné je eh, vzpomenout nejenom 20. výročí existence ETF, ale eh, když prezident Mitterrand se rozhodl pro ETF a eh, za komisi Jacques Delors sepsali společně všechny tyto návrhy, měli na mysli to, že pád berlínské zdi si vyžádá řešení pro tyto zemi. A my musíme z hrdosti říci, že jsme přispěli k řešení eh, v nových členských zemích. Eh, v roce 2014 eh, my vlastně začneme v Sarajevu. To je další místo, kde budeme fungovat jako ETF. Musíme říci, že to, co děláme, tak to je vlastně taková připomínka pro občany a pro vlády to, že globální rozvoj je třeba nějakým způsobem řídit, tak, aby globalizace sloužila většině a nejenom některým. A včera večer na Euronews jsem se dozvěděla, že dva ministři zahraničí kteří jsou z, ze zemí, Laurent Fabius z Francie a Frank Steinmar z Německa, se rozhodli, že budou v evropských v roce evropských eh, voleb eh, pojedou do Moldávie a s občany tam budou diskutovat o Evropě. To je skutečně velký globální přínos. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát našim čtyřem ředitelům. Není nás již mnoho, ale je možné ještě vystoupit. Já chápu, že Sara Parkin, která je jmenována jako expertka u této nadace, by chtěla vystoupit. Ale je nutné hovořit velmi stručně. Máte možnost vystoupit na dvě minuty. Adam Čemen. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem připravila takový dokument, který by měli mít všichni členové výboru, kde v podstatě velice rychle nastěňuji, jak ETF eh, strukturuje svá rozhodnutí. A nehovořím o obsahu, ale o struktuře. Pracovní program na rok 2014 asi nejdůležitější o tom je, k tomu je, že máme zde dvě kola turinského procesu, to znamená členské země ve světle e, důkazů o tom, jak jsou na tom, tak potom podle toho ETF stanovuje své priority, které e, jsou adaptovány, na, jsou šity na míru a e, to je vlastně takový portrét každé země, který umožňuje těmto zemím se stotožnit s politikami a strukturami, které vytváří a také i to umožňuje e, předávání dobrých, nejlepších zkušeností. ETF si stanovuje výroční cíle, kde jde o to zvýšit participaci členských států v turinském procesu a jde o to zvýšit i kvalitu této participace. I se vytváří takové manuály, nástroje. To je důležité pro účely správného řízení na všech úrovních. A to mě velice zajímá, jak to vypadá s těmi lokálními úrovněmi řízení a potom rozpočet, který je alokován podle cílů, <clears throat> podle typu aktivit a funkcí. A musím říct, že došlo k velkému zlepšení toho, jak ty strategie se systematicky připravují, dávají dohromady a jak se plánuje rozpočet, jak se realizuje. A auditoři vydali bezpodmínečný výrok ve svém auditu. To znamená, že je to finančně efektivní. Já jsem se zúčastnila zasedání eh, nejvyššího statutárního orgánu i jsem se zapojovala do přípravy perspektiv a do mm, přípravy pracovního programu 2014. I jsem hovořila na jedné z konferencí o udržitelnosti a inovacích. A myslím si, že lze udělat ještě více pro to, abychom zreformovali některé ty zvyklosti, návyky, které v tom systému jsou, které e, stěžují jeho rušnou funkci do budoucna. Stejně jako v minulosti, já jsem se jako nehlasující člen jako expert Evropského parlamentu jsem mohla se podílet na řízení i na organizaci, protože mám své zkušenosti z oblasti, v oblasti udržitelnosti vzdělávání do budoucna nyní. Já myslím, že parlament stejně jako i další ředitelství skutečně, pokud to myslí vážně, eh, s, eh, s ochranou know-how eh, v těchto těžkých dobách, tak je třeba si uvědomit, že je zde riziko, že přijdeme o toto know-how. V listopadu eh, oslavíme 20 let a to je, a je tedy třeba podle mě eh, zajistit lepší propagaci eh, činnosti. A ještě poslední bod to je politická věc do budoucna. Doba bude těžká. ETF a práci, kterou dělá, a v podstatě i to platí pro další agentury, tak to je v podstatě e, vzdělávání, <clears throat> které neutrální vůči území. Děkuji, pan Sarka, se ještě další žádosti. Tak kolega Sarkas. Velice rychle. Paní předsedkyně, za projekt chci poděkovat našim ředitelům, ředitelkám. A někdy, i když je tady málo poslanců, tak eh, buď vězte, že si velice cením vaší práce, protože eh, to je už se propojeno i s činností nás tady, jak říkal zástupce Eurofondu. Nyní já bych chtěl položit otázku na vás, na všechny čtyři. Jak si myslíte, že teď s rozpočtem, který máme, eh, s těmi škrty, které vnutila rada, tak eh, myslíte si, že to bude dostatečné pro mm, vaše studie a, te, eh, a potom bych se chtěl zeptat, eh, jak vypadá to se strategií eh, bezpečnosti práce, tedy to je proto dočenou agenturu, která má starosti bezpečnost práce a potom i vzdělávání školství, to je věc, která nás velice zajímá, vzdělávání mladých, Eurofond. Já bych rád, abyste mi řekli, vy jste i když je zde krize, tak já se bojím hodně, že eh, cíle chudoby v Evropě, v dokumentu Evropa že se na to trochu zapomíná. Téma chudoby tedy, na to se často zapomíná, podle mě. Otázka bezdomovectví a podobně. Takže to, tam se zdali to také v centru vašich úvah. A ETF eh, zde, ano, Evropa není izolovaným světem, takže vy velice dobře pracujete s těmi asi 30 zeměmi a vím, že jsou to země, se kterými někdy ten dialog je velice obtížný. Stephen Hughes, kdo ještě další chce slovo? Stephen Hughes. Thanks very much, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat všem ředitelům a také naší expertce za příspěvky. A chtěl bych říct, eh, prosím, neberte to, že je tady málo poslanců výrazem eh, významu či nevýznamu, který vám přikládají. Prostě blíží se eh, volby a to má vliv. Poslanci parlamentu si cení práce agentur a myslím, že také paní ředitelka Dublinské nadace Eh, také eh, pan ředitel vlastně řekl, že eh, to v podstatě v těch kvantech jenom není. My určitě budeme rádi dostávat vaše dokumenty, například návrhy nové strategie pro bezpečnost a zdraví při práci A já bych se rád zeptal ředitele Bilbaovské agentury eh, nadace, eh, jak to tam vlastně je. Eh, že já jsem se zabýval Dublinem dlouhou dobu a vaši práci naprosto vysoce cením. Měl bych několik poznámek vaší práce a také pár otázek. Pokud se týče práce eh, Bilba, vy eh, nadále pracujete na objevování nových oblastí rizik a je opravdu škoda, že to dosud neprojevilo do legislativy ani na evropské úrovni. Eh, v minulosti já si pamatuju, jak cennou roli jste sehrávali a já si pamatuju na jeden konkrétní návrh a sice to byly eh, eh, svalovo-skeletární eh, poruchy a myslím, že jsme se tím zabývali dlouho a teď nám toto téma bylo odebráno. Další oblast jsou psychosociální rizika a to bude asi v centru pozornosti v letech 15 a 16 pokud si správně vzpomínám, Eh, poprvé jsme žádali komisi, aby se k tomuto tématu vyjadřila v roce 1994 a eh, za 20 let zatím žádný návrh komise nevyšel. To je opravdu škoda. Mám tedy otázka na paní ředitelku Bilbao. Je eh, možné prokázat, že by Eh, škrty a úspory z minulých let měly negativní dopad na BOZP. Možná, že je příliš brzy něco takového posuzovat. A třeba, že tam něco víte. Eh, Dublin po velkém tlaku ze strany parlamentu komise souhlasila, že vypracuje nový sociální scoreboard. Bude v tom Dublin hrát nějakou roli? vplyne nějak, tedy, nebo bude chtít vplynout do práce komise? Děkuji. Já bych také chtěla položit dvě otázky. První se bude týkat agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti s příslušnou strategií. Jakou povahu má konkrétně ten dnešní dialog mezi agenturou a Evropskou komisí? Zjevně tady existuje eh, politické zablokování na úrovni komise z hlediska prosazování této strategie. Máte představu o tom, jak byste mohli přispět k řešení této otázky? Děkuji za to, že jste hovořil o stresu, protože to nás velmi zaměstnávalo, když jsme chtěli oživit a prosadit tuto strategii. A co se týče eh, ředitele pro rozvojové vzdělávání, mám pocit, že tento rok jste vydali velmi zajímavou studii z hlediska minimálních mest. Víte, že tato diskuse se teď otevřela. Chtěla bych poděkovat Sara Parkin, která odchází, která velice chtěla vystoupit na eh, tomto jednání eh, ale zřejmě nemůže počkat až do závěru. Co se týče této agentury, tak chtěla bych to dokončit. Je teď diskuze ohledně mest po koaliční dohodě v Německu. Vidíme, že opět se objevuje tato tematika, tak by mě zajímalo, zda eh, na tom nějak pracujete, jakým způsobem, anebo v příštích etapách Jaké úvahy by tady mohla mít komise na toto téma, nebo je to příliš předčasné? Teď budeme muset opravdu velmi, velmi krátce hovořit. Dvě minuty každý a budete tak odpovídat na ty tři otázky, které tady zazněly, ale jsem si jistá, že budete velice efektivní, takže budeme mít stejné pořadí. Nejdříve paní Christa Sedlaček. Děkuji, děkuji vám také za podporu v tomto výboru. K otázkám samozřejmě já vám mohu poskytnout feedback. My tedy eh, samozřejmě trpíme, eh, když se škrtá, ale naším úkolem je eh, práci si uspořádat tak, aby výsledky byly nejlepší za daný podmínek. My máme příklad agentury eh, založené na eh, síti 28 zemí a problém je třeba teď v tom, že někteří naši členové eh, nejsou schopni se účastnit našich zasedání, poněvadž prostě nemají prostředky na služební cesty samozřejmě my je potom postrádáme ve strategickém programování a tak dále. A já musím říct, že my tady máme také to téma eh, škrtu a zapracováváme to tedy do naší práce, ale také na úrovni demografických změn. A my současně s tím tedy vnímáme to, že pro současnost i budoucnost evropské ekonomiky bude klíčové zdraví pracovních sil a nyní hovoříme o možném prodloužení eh, pracovního věku. Ráda bych řekla, že nás nějak netěší, že tady nemáme žádnou evropskou strategii v oblasti BOZP, nicméně máme dobré vztahy s komisí, a samozřejmě, že to není úplně eh, ideální tak, jak to je, ale eh, je, je zde určitá poptávka po nové strategii, ale eh, my tedy se těšíme, že v brzké době se něco stane. Samozřejmě spoleháme na vaši podporu co nejvíce. Ještě tedy eh, k Německu a legislativě. Já jsem eh, minule byla v Německu, poněvadž tam máme velice dobré vztahy a tam eh, probíhá debata o antistresové legislativě. Já myslím, že skutečně na nás působilo, tedy zapůsobilo to, že naše výstupy se nyní objevují v debatě, jestli je zapotřebí mít takovou tu legislativu v Německu. No, ale to bylo tedy ještě před volbami a já vím, že na Ministerstvu pro sociální věci se trošku mění kurz a já jsem se líbila že eh, tady v, při příští příležitosti, která bude v srpnu, poskytneme další vstupy do debaty. Ano, ano děkuji vám. Velmi stručně, pokud se týče rozpočtových omezení, to je realita dneška. Ale my pracujeme směrem vpřed a už jsme skoro v cíli, pokud se týče dosahování flexibility a racionalizaci stávajících lidských zdrojů. Uvedu příklad. I když my máme dvě oddělení, které se týkají eh, práce, práce eh, posílené spolupráce a strategie. My tady reorientujeme výzkum a v této eh, fázi už začínáme sdílet informace a znalosti mezi těmito dvěma odděleními a také spolupracujeme s ETF. Třeba minulý týden jsme měli společný seminář a rádi bychom tuto spolupráci dále posílili. Samozřejmě v rámci rozpočtových omezení, tak abychom ty peníze, které máme k dispozici, maximálně využili ku prospěchu evropských občanů. E, další věc, ano, e, my e, tady, tady se hovořilo o, o sandvičových kurzech a eh, to je naše eh, velká priorita a eh, my to budeme zapracovávat, spojovat s oblastmi celoživotního vzdělávání, ale také dalšími oblastmi a byl bychom rádi, aby členské země v tom horizontu 2020 se přiblížily k využívání těchto evropských nástrojů. Prostě abychom postoupili, ne, abychom se stoupili z makroúrovně na mikroúroveň. Tam, kde můžeme ovlivnit evropského občana. Děkuji vám. děkuji, tady byla řada otázek. Jednom stručně peníze, rozpočty, škrty ve vybavenickými zdroji, no tak to má samozřejmě dopady a, a ano, se to nevyřeší tím, že máme, že teď pracujeme déle. Ale my musíme využívat synergii a máme, máme už my máme tady už přehled toho, jak to nás dopadne. Jsou to škrty v milionech, to tedy musí mít pokud eh, ještě uvidíme, jaký vliv to bude mít eh, na sociální vyloučení, eh, na chudobu a tak dále, to budeme zkoumat. Pokud se týče sociálního scoreboardu, ano, my bychom si bychom skutečně rádi byli tady k tomu přizvání, to jsou ty NIT, a bude také o výsledky výzkumu týkající se kvality pracovní příležitosti. My eh, určitě eh, nemůžeme vstupovat do jakékoliv debaty, třeba do té debaty v Německu, to není tedy eh, není naše role ale eh, Německo má tedy určité, určité problémy eh, v oblasti, o které hovořím a eh, bude třeba se rozhodnout pro strategické obce, koordinovat, nekoordinovat, podle toho, jak se rozhodnou. A pak samozřejmě ono se to také projevuje do kolektivního vyjednávání že a o tom, jak je to, jak je účinné. A to, co zatím víme, to jsou velice zajímavá shledání, velice zajímavé výsledky. Uh, Děkuji určitě. To jsou obavy, které mm, jak si se protínají i dalšími diskuzemi a je velice důležité mít databáze informace, abychom mohli i my se zapojit do debaty. Já uh, hovořím anglicky, protože bohužel tlumočníci nás opustí. Děkuji jim tedy a mám ještě ale dvě minuty na uzavření debaty a paní Cerman nepotřebuje tlumočení. Jenom jsem chtěla říci, že skutečně rozpočtové úvahy mají své dopady. The policy towards staff, it is what is worries us uh, quite a lot. But what it worries us the most it is that this linear approach